Uh, well, good morning, everybody. Um, a very select group of people here this morning, so I want to welcome you all for being here punctually, uh, particularly our rapporteur, Mr. McCall. Dobrý den, chtěl bych, vás, chtěl bych vás všechny přivítat, zvláště paní zpravodajku, uh, která se zabývá prvním bodem. Doufám, že se k nám uh, postupně dostane ještě více kolegů. Každopádně všechny vítáme a chtěl bych také přivítat ty, kteří nás poslouchají na internetu. Doufáme, že někdo nás poslouchá i tam. Takže vítám vás eh, v tomto krásném slunečném dni v Bruselu. Máme velice nabitý pořad jednání. Je, jde o dvoudenní zasedání a budeme se také zabývat eh, velice důležitou zprávou pana Tarabely. Zadávání veřejných zakázek, to máme v plánu dnes odpoledne, je to eh, velice důležité téma, kterým se zabýváme. A kromě toho máme ještě řadu dalších důležitých stanovisek na pořadu jednání a také zpráv. Jde o legislativní i nelegislativní akty. Nejprve několik úvodních slov k postupu. Musíme formálně přijmout pořad jednání asi víte, že jsme eh, vyměnili dva body. Zprávu paní Hanzlíkové s, jiným, s jinou zprávou. Zpráva paní Hanzlíková se zabývá iniciativou pro sociální podnikání a tento bod budeme prodávat zítra. Další důležitá věc. Chtěla jsem vám sdělit, že se nebude hlasovat o možném mandátu pro vyjednávání s radou eh, pro vymáhání práv duševního vlastnictví, tak jak to bylo v plánu, ale budeme hlasovat o jednom usnesení, které je také důležité a kterým se zabývá eh, náš výbor, jde o jednotný o akt jednotného trhu, další kroky a společně to budeme uh, projednávat ve středu ve Štrasburku s panem komisařem Bernierem. Pan komisař představí dvě významné zprávy. Jde o e, provádění směrnice o e, službách, řízení jednotného trhu a také představí další myšlenky pro další fáze tohoto aktu. My máme v plánu e, poskytnout mu podněty, které by měly být zapracovány do programu na rok 2013. A chceme k tomu přispět ještě předtím, než komise eh, dokončí svoji práci. Takže toto je nejlepší způsob, eh, jak pokračovat. Toto usnesení, které bylo vypracováno všemi politickými stranami, abych jim za to chtěl eh, podporovat, pod, já bych jim za to chtěl poděkovat, podpořil náš také sekretariát a návrh tohoto textu bude k dispozici dnes dopoledne my to rozešleme všem, takže budete mít možnost se na to podívat ještě předtím, než proběhne debata. To je tedy velice důležitá, důležitá informace. A ještě několik dalších věcí. Ve vašich složkách máte výroční zprávu e, za rok 2011 o e, systému RAPID. Je to systém, kterým se náš výbor zabývá. Zpravodajkou. e, eh, je kolegyně z našeho výboru. A je to tedy dokument, který se k nám dostane na podzim. Za druhé, stejně jako vždycky, máme velice užitečný newsletter. Ti z vás, kteří ještě nedostali, máte možnost se zapsat na internetu a dostat tak kopii. Máme, zaseda, máme zápis eh, z dubnového zasedání. Na konci dnešního zasedání toto bude považováno za přijaté, pokud se nikdo nevyjádří proti. Takže to bylo vše eh, k bodu sdělení předsedy. Chtěl bych přivítat pana Tarabelu. Zmiňoval jsem se už o vaší zprávě, takže jsem velice rád, že jste zde. A jenom vám chci sdělit, že jsem zdůraznil tento významný bod na pořadu jednání. Dobře, nyní můžeme tedy přejít dále. Dostáváme se ke stanovisku. Chtěl bych přivítat eh, i další kolegy, kteří dorazili. Zmiňovali jsme se o tom, že zpráva o duševním vlastnictví byla přesunuta. Chcete nám v deseti sekundách či jedné minutě říci, jaká je situace? Ano. My jsme si mysleli, že v radě bude přijato rozhodnutí, ale v radě se nic neděje. Já jsem se doslechla o tom, že není možné, respektive, že toto eh, rozhodnutí ještě nebylo eh, přijato. Pracuje se na tom, ale rada se nějak nedostává vpřed. Takže otázka, která vyvstává, je následující. Měli bychom to předložit na plenárním zasedání Možná bychom mohli navrhnout, aby se to dostalo na plenární zasedání v září. Až uvidíme, že se v radě něco děje, tak eh, se o tom bude vyjednávat. Ale pokud se rada nikam nedostane, měli bychom to předložit na plenární zasedání v září. Ve výboru se nám podařilo získat většinu Já myslím, že i na plenární zasedání získáme většinu a poté budeme mít tříměsíční eh, lhůtu na to, abychom to projednali. Je možné, že během kyperského předsednictví dojde k nějakému pohybu, že se e, něco stane, ale já si myslím, že tomu tak nebude. Včera nám totiž řekli, že komise mm, má nad vládu, dominuje nad e, touto diskuzí a já nevím, e, jaký výsledek nakonec bude dosažen, jenom jsem to chtěl e, tady sdělit. To byl tedy můj komentář k IPR. Děkuji. Ano, myslím si, že to bylo užitečné. Jsem si jist, že koordináři, koordinátoři o tom budou, budou uh, diskutovat, ale možná bychom my o tom měli hlasovat v červenci a ne v září. Ale ještě to projednáme. Já jsem to pochopil tak, že vy navrhujete, abychom eh, hlasovali o podstatě dokumentu, ale abychom odložili celý ten, eh, abychom odložili konečné hlasování podle toho, jak se dohodnou koordinátoři. Každopádně já vám děkuji. To byl tedy eh, postup a nyní se dostáváme k prvnímu bodu. Předávám eh, slovo panu McLaughlinovi. Paní McLarkin, pardon. I zpravodaj je zde přítomen. A já se dívám, kdo je eh, stínovým zpravodajem. Je tady někdo z EPP? Jenom si to ověřuji, zda tady někdo je. Pan Repo, paní Kepard za SD, předpokládám, že pan Krojc za ALD. Někteří uh, stínoví zpravodavé tady jsou, někteří ne. A myslím, že zde máme i paní Častrozemská, uh, že je tady zástupkyně za komisi. Dobře,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 On tady bohužel eh, dnes ještě není právě přistál, eh, takže mu bude trvat eh, nějakou dobu, než se sem dostane. Naplánoval si ten přílet na tuto dobu, protože předtím ten bod byl uveden jindy v tom pořadu jednání. To je vždycky problém, když se mění program. A já bych ho tím chtěla omluvit, že tady právě teď být nemůže, ale nechal mi svoje poznámky, které tady chtěl přednést, takže to mohu eh, za něj eh, tady říci. Říká, že ta zpráva paní McClarkin je výborná, že tam je spousta velmi zajímavých bodů. Nicméně je tam ještě několik eh, věcí, které by chtěl pan Mitro obzvláště zdůraznit. Program Kosme, například chtěl by, abychom nezapomínali na to, že žijeme ve společnosti, která stárne. A z toho důvodu je velmi důležité, aby v rámci programu COSME bylo větší zaměření nejenom na ty inovativní, mezinárodní, malé a středně velké eh, podniky, ale i na ty, které se zaměřují právě na tuto novou skupinu, která neustále, skupinu spotřebitelů, která neustále narůstá. Další věc, která souvisí se stárnoucí společností, je to, že budeme mít mnohem větší rozdíly mezi podnikateli a už to nebudou jenom ti mladí a, a ženy podnikatelky, které je potřeba podporovat, ale měli bychom se zaměřovat na podporu také například přistěhovalců, kteří se budou chtít u nás otevřít nějaký podnik a Potom tady jde také o to, abychom podpořili předávání podniků z jedné generace na druhou, protože u těch malých podniků to je důležitá věc a je to problematické. A potom bychom se měli také zamyslet nad tím, jak pomoci těm podnikatelům, kteří eh, museli vyhlásit platební neschopnost, ale mohli by klidně dál podnikat, eh, pokud se jim podaří postavit se znovu na nohy. Měli bychom si uvědomit, že ten objem prostředků pro program COSME je velmi malý. A přestože ta působnost programu COSME je mnohem větší než jenom strategie do roku 2020, tak ten rozpočet je menší a proto si eh, pan Mitro myslí, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak nalézt finanční nástroje nebo jak eh, využít i těch jiných, které máme, tak aby se to mohlo vzájemně obohacovat a násobit ten dopad, který eh, to potom má. Pro budoucí konkurenceschopnost je důležité, důležitá podpora inovací a ta je, bude možná pouze, pokud budeme mít lepší spolupráci mezi různými programy, například mezi eh, programem COSME a programem Horizont 2020. Eh, je evidentní, že rámcové podmínky pro eh, podnikatele je určitě možné změnit a lépe přizpůsobit. A zejména pro nové podnikatele je důležité, aby existovala dobrá základní nabídka. Týkající se různých situací, do kterých se mohou dostat v těch různých fázích podnikatelského cyklu nebo budování eh, podniku. I, I tyto věci by možná měly být trochu silněji zdůrazněny ve zprávě. Každopádně, pan eh, Mitro, děkuji paní McLaren za spolupráci. Thank you. Thank you very much for, uh, thank you very much for your response. Um, I see Mr. Baldessari is here, but I'm going to bring in Mr. Kreutzmann first of all, because I think he is ready to respond. Ja, vielen Dank. Als Berichterstatter für Kosme kann ich mal bei Frau Gebhardt anfangen. Wird alles drin sein? Pani eh, Gebhardt už začala tady uh, říkat, co všechno by se tam ještě mělo dostat. Uh, Klidně uh, Eh, se o to pokusím. My už jsme eh, o různých těch věcích, věcech hovořili se stínovými zpravodajmi. Klidně tam mohu převzít eh, to, co tady bylo řečeno o programu Kosme. Takže tam je ta i druhá šance pro ty podnikatele. Dále tam je řečeno, že místo 2,5 miliard chceme 5 miliard. Na tom jsme se domluvili s konzervativci, se zelenými. Také eh, se tam zmiňujeme o programu Horizon 2020 s tím, že bude potřeba zvednout příjmy eh, z 0,2 na 0,5 a teď také se bude potřeba, aby se zvednul ten práh ze 150 milionů protože to nebude stačit kolikrát té příští generace, proto jsme předložili návrh, který by to měl změnit. To, co říkala kolegyně McClarkin, to je naprosto v pořádku, proti tomu nikdo nic nenamítá. Cestovní eh, ruch jsme vyčlenili, protože Tadžány to tak chtěl, ale potom se to tam zase dostalo. Nicméně to ještě je podmíněno tím, že když se když chcete dávat přednost digitálním službám, tak potom by to mohlo být v rozporu. My rozhodně nechceme, aby tady byly sektorově pojaté věci, přestože je to důležité. Já například Myslím, že ta digitální charta je důležitá, ale pokud tam začneme vkládat ty úvahy týkající jednotlivých sektorů, tak eh, by eh, to mohlo vést eh, k úplnému jinému vyznění té zprávy. odbourávání byrokracie, to je další důležitá věc. A e, pak jsou věci, které například v Německu nejsou nějak moc tematizované, ale, a to jsou rizikové, fondy rizikového kapitálu, tam se hovoří o nějaké hranici 5%, ale víme, že v různých členských státech je to pojednáno různě. My si myslíme, že by ten rizikový kapitál mohl vést k pákovému efektu. Musíme si uvědomit, že to je soukromý kapitál, který zachází s penězi ještě opatrněji než možná někdy státní eh, instituce. Prostředky na to zakládání podniků, i to tam zohledníme, přepracování ukazatelů, ze strany členských států, hodnocení dopadů, dopady na konkurenceschopnost. To všechno jsou věci, které tam eh, eh, rádi budeme mít. Já to eh, vítám. Myslím, že tam nepanují nějaké spory, nebo nejsme v rozporu s vámi. My to ještě na výboru ITRE projednáme a až to potom od nás dostanete, tak zjistíte, že eh, v mnohých bodech jdou naše úvahy stejným směrem. Good, well, it's a pleasure to have the rapporteur. Jsem eh, rád, že zpravodajové jsou tak otevření těmto návrhům a vím, že se objeví další. Pane Bolsáry, jste připraven reagovat za EPP na zprávu paní McClarkins? Děkuji, pane předsedo, ano. Velmi si cením zprávy paní kolegyně McClarkin, zejména vzhledem k tomu, že Vývoj a další rozvoj je jednou z klíčových priorit vzhledem k se stávající ekonomické situaci a malé a střední podniky jsou nezbytnou podmínkou toho a nezbyt, nezbyt, hlavním hybatelem toho, abychom dosáhli těch výsledků, které, kterých chceme dosáhnout. Souhlasím také se zaměřením, které paní zpravodajka měla, a to nejenom tedy financovat tyto společnosti, pomáhat jim při rozšiřování jejich působnosti i mezinárodně a e, při tom, jak nabývají, jak postupují zejména těmi nebo podnikají zejména těmi elektronickými Eh, kanály, tedy elektronické obchodování, ale souhlasím také, že se zde zdůrazňuje nutnost omezit byrokracii a mít méně přísná pravidla, protože ta byrokracie poškozuje možnost, snižuje možnost eh, mm, zakládat nové podniky a podnikat. Pozměňovací návrhy byly předloženy paní zpravodajkou o kterých si však nejsem zcela jist a o kterých si myslím, že by bylo třeba je lépe vysvětlit. Pozměňovací návrh 2, vyloučení mikropodniků, tedy ty, které mají méně než 10 zaměstnanců, sociálních eh, podniků a také eh, různých řemeslnických či tvůrčích podniků, zejména u těch si myslím, u těch řemeslnických, že jsou klíčovým, eh, klíčovou složkou malých a středních středních podniků toho eh, celého balíčku a jsou vlastně často tyto řemeslné podniky jsou páteří ekonomického systému. Evropa není tvořena jenom velkými podniky. Jsou tu oblasti, kde průměrná velikost podniku je velmi malá a ty jsou velmi důležité pro další rozvoj. Eh, můžeme zde eh, nabízet různé motivační a podpůrné incentivní programy na to, aby se tyto podniky spojily a aby tak mohly působit globálně. Ale vyloučit eh, mikropodniky a vyloučit řemeslné podniky, to mně přijde nepochopitelné. Zároveň bych chtěl vědět od paní zpravodajky, co se předpokládá nebo co se myslí tím takzvaným one-stop shop, jedním, jedním kontaktním místem dnes se tomu říká možná nějak jinak. A jako například síť Enterprise in Europe. Já jsem rád, že nacházíme různé podpůrné programy v Evropě, ale ta jedna přepážka, to bylo něco více, to byla, měla být celková podpora a možnost najít všechny služby na jednom místě. a to bez ohledu na to, eh, v jaké fázi vývoje se ten podnik nacházel, jaké měl potřeby. Neříkám, že jsem zcela zásadně proti tomu, ale zajímalo by mne, proč se zde navrhuje to, že bychom cestovní ruch vyloučili z financování eh, kosme. 6 eh, až 10 HDP v některých zemích je produkováno právě cestovním ruchem a pokud chceme mít celoevropské pravidlo, eh, jak máme pomoci řekům, když například zde vyloučíme z té působnosti cestovní ruch. To, to jsou pozměňovací návrhy, které vylučují všechny odkazy na cestovní ruch, vytváření návazností, portálů, databází v této oblasti. Možná, že se pří, lišně, pří, příliš v té zprávě na to zaměřujeme, ale nechápu, proč tolik pozměňovacích návrhů vylučují cestovní ruch. A domnívám se, že tragické události, ke kterým nedávno došlo, v Itálii, včetně včerejška, že bychom měli věnovat eh, pozornost také důsledkům přírodních katastrof na podnikatelskou oblast. A dříve tomu tak bylo. V Itálii v důsledku zemětřesení vidíme oblasti, kde se průmysl kvůli tomu pozastavil, omezil. Samozřejmě je zde ohled na bezpečnost a zdraví při práci, což musí být priorita při budování podniků a podnikatelského prostředí, ale možná bychom si mohli vyslechnout další zdůvodnění. Obecný přístup paní zpravodajky je uspokojivý, Nicméně potřebujeme více zdrojů, které by byly přiděleny na tuto oblast, protože je, je, to je skutečně důležitou podmínkou tohoto fungování. Děkuji. Děkuji za tyto důležité připomínky a také za to, že jste zmínil italské zemětřesení a rádi bychom vyslovili soustrast vám i kolegům. Já jsem uh, tam nedávno byl eh, při, při přípravě na, eh, v přípravě zprávy k motocykl, v motocyklové eh, oblasti. Navštívili jsme Ducati v Boloni. Paní Rula je poslední stínovou zpravodajkou a potom dám prostor všem dalším. Prosím. Já to můžu strnout velmi eh, stručně, protože už tady většina těch důležitých věcí byla řečena. Jenom chci říct, že podporuji mm, zprávu paní McClarkin, je podle mě velmi dobrá a chtěla bych zdůraznit, že strategie pana Kreutzmana plně podporuji, tedy aby se tady nevkládaly žádné úzce sektorově zaměřené body, protože mm, Víme, že ty, ta situace pro malé střední velké podniky se v různých členských státech velmi liší a kdybychom se soustředili na nějaké jednotlivé sektory, tak by nám hrozilo eh, riziko, že se oslabí mm, celkové vyznění zprávy a proto si myslím, že bychom to skutečně měli eh, nechat stranou a Víme sice, že cestovní ruch v Itálii hraje důležitou roli, ale v jiných zemích to může být strojírenství jinde, to je třeba sociální péče. Struktury v našich státech jsou eh, velmi odlišné a já si nemyslím, že bychom tady něco měli vypichovat. Eh, jinak si myslím, že to, co říká pan Baldazary o mikropodnicích a o řemeslnicích, to je výborné, to bychom tady měli začlenit a ráda to podpořím. Děkuji. Tak za okamžik dáme slovo oběma zpravodajům ale chci se zeptat mezi tím, jestli některý z kolegů chce do té diskuze vstoupit. Pokud ne, tak já si také dovolím něco říct si za sebe. Já vím, že jsme dostali eh, stanovisko švédského parlamentu, které se týká několika aspektů této zprávy, například podpory obchodu. Švédský parlament říká, že to je oblast, která jde proti principu subsidiarity. Švédský parlament má pocit, že to není kompatibilní, ta podpora obchodu s vymezením pravomocí, takže se chce to zpravodajů, co si o tom myslí. Dále bych eh, chtěl upozornit na jeden důležitý aspekt zprávy paní McClarkin, což je právě otázka toho, jak pozbudit eh, úvěrování ze strany bank pro malé, středně velké podniky. S tím se potýká celá Evropa, protože banky se teď zaměřují na to, jak konsolidovat své rozvahy a hlavní zdroj financování pro malé podniky je teď mnohem omezenější. A když už eh, úvěry poskytnou, tak si za ně účtují více, případně eh, jejich eh, hodnocení rizik je přísnější a proto je důležité hledat alternativní zdroje financování. A jak říká paní McClarkin, některé banky dostaly možnost eh, získat eh, speciální druhy financování z Evropské unie. Otázka je, jestli to je efektivní. Jestli bychom neměli mít nějaký monitorovací systém, bychom věděli, co se tady přesně odehrává. Možná také to srovnání jednoho státu s druhým by bylo užitečné. A teď se tedy ptám, kdo chce vystoupit jako první. Možná dám slovo nejprve panu Krojcmanovi a potom eh, paní McClarkin, protože je zpravodajkou našeho výboru. Pan Krojcman, děkuji pane Baltazare. Máte naprostou pravdu, je potřeba tady eh, zohlednit mikropodniky právě eh, protože mezi ně patří hodně těch samostatně vydělečných osob. Cestovní ruch, ano, ten můžeme zohlednit, protože to přes hraniční nebo nadnárodní věc, ale rozhodně to nevylučujeme. My jsme eh, nechtěli tam mít ty sektorové věci, protože ta zpráva by měla být obecně o všech malých a středních podnicích. Ale eh, cestovní eh, ruch se tady objevuje. A zase ty digitální služby Eh, jsou podle mě, nebo podle mě představují sektor a měli bychom být konsistentní v tom, jak tu zprávu sepisujeme. Právě o programu COSME se nabízí zjednodušená možnost přístupu. Když se podíváme na Horizont 2020, tam se hovoří o vědě a výzkumu a eh, to předkládání žádostí o financování je velmi komplikované a my víme, že komise chce u programu Kosme pro ty malé podniky to zjednodušit. Už jsme o tom měli slyšení, tam nám bylo řečeno, že pokud mají malé podniky problémy s tím eh, se toho účastnit, tak je potřeba je tam upozornit. Ale v okamžiku, kdy překonají ten práh a jednou se toho zúčastní, tak potom už s tím nemají problémy. Prostě se to také musí naučit. A v tom bychom měli pomoci. Každopádně bychom to měli sledovat, ty ukazatele. My vám ještě pošleme mm, ty naše e, e, pozměňovací návrhy. Já vám každopádně děkuji, zejména paní McClarkin, za tuto zprávu. Mezi námi nepanují žádné e, spory a ve většině věcí se shodneme. Děkuji vám. Předtím ještě, než dám paní McClarkin, tak, se, tak si dá slovo panu Ariasovi, který se přihlásil, asi jsem mu předtím přehlédl. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem to možná úplně nepochopil. Eh, hovořilo se tady o digitálním sektoru, ale já jsem neměl na mysli digitální služby jako takové, já jsem eh, spíše mluvil o digitálním trhu, bez ohledu na to, ve kterém sektoru eh, to je. Myslím, že to by se tady mělo objevit, tedy ne sektor, ale trh. Děkuji paní McClarkin, aby uzavřela naši diskusi. A nebo ještě máme dát slovo komisi, zástupci komise? Zase jsem na to zapomněl, omlouvám se. Vím, že tady máme paní Jastrzebskou z komise. Děkuji. Já dám slovo panu Kranerovi, který je eh, zástupcem vedoucí naší, eh, našeho oddělení. Děkuji vám. Já jsem eh, s velkým zájmem si vyslechl vaši debatu. Komise eh, eh, prostudovala návrh zprávy. My za to chceme poděkovat paní zpravodajce. Jsme rádi, že si uvědomuje politickou důležitost těchto aspektů a také důležitosti programu COSME a potřeby mít inteligentní regulaci, co se týká Eh, testování konkurenceschopnosti a, a tak dále. To všechno by mělo probíhat v rámci programu COSME. Dovolte mi, abych eh, se ve stručnosti vyjádřil k pozměňovacím návrhům. My například nesouhlasíme s návrhem, aby se vypustil odkaz na ty sektory eh, v obsažené programu COSME. Proto je několik důvodů. Ty jsou právní na jedné určitého pohledu jsou také právní. Víme, že cestovní ruch je uveden jako eh, právní základ už eh, v Lisabonské smlouvě a proto z právních důvodů tam musela komise uvést eh, v programu Kosme mm, tento sektor. Potom jsou tady další důvody, které se týkají role cestovního ruchu, zejména teď v době krize, protože cestovní ruch je jeden z těch mála, který stále roste i v době krize a vytváří pracovní místa. A komise toho názoru, že by bylo dobře, aby tady zůstal odkaz na cestovní ruch i nadále. Chci ještě připomenout, že ty akce už se financují z programu pro konkurenceschopnost a inovace. Potom bych chtěl zmínit o síti Enterprise Europe. Komise chápe, že některé z těch pozměňovacích návrhů by chtěly vyjasnit roli této sítě, nicméně pokud eh, by zůstaly zachovány ty pozměňovací návrhy, tak eh, eh, by to nebylo dobré, protože ta role je velmi omezená. Pan Baltazar už o tom také hovořil. My si myslíme, že ta síť by měla zůstat na evropské úrovni, mělo by to být takové poradenské centrum pro všechny podniky a nemělo by se to překrývat s činnostmi, které eh, se dělají na národní úrovni. Přinejmenším na evropské úrovni by to mělo být takové to jednotné kontaktní místo, eh, kde si budou moci podniky získat veškeré informace o financování z evropského rozpočtu. Rádi vám pomůžeme najít nějakou formulaci. V zásadě souhlasíme. Eh, víme, že je dobře to vyjasnit tu roli, ale ta formulace eh, eh, by se měla změnit. K tomu monitorovacímu systému, který by měl zajistit, aby banky využívaly ty prostředky a záruky, které získaly od Evropské unie pro uvěrování malých podniků, chtěli bychom potvrdit, že Takový monitorovací systém už eh, existuje v rámci současného programu a mm, chceme, aby ten systém fungoval i nadále. Projeví se to také u revidovaného finančního nařízení, o kterém teď eh, debatují eh, evropské instituce. K pozměňovacímu návrhu 24, to se týká výroční monitorovací zprávy. Paní McClarkin eh, říkala, že by bylo dobře, aby tam bylo také něco o hodnocení dopadů. Bohužel ty údaje nejsou k dispozici na konci roku, hlavně ne v těch prvních fázích programu, a proto bychom chtěli navrhnout aby tyto informace byly v té hodnotící správně, spíše než té výroční monitorovací zprávě, protože v té době už máme údaje, které eh, nebo výsledky eh, dopadu eh, celého programu. Ještě k dalším poznámkám, které tady zazněly zejména ten odkaz na ty eh, slabší podnikatelské skupiny, včetně přistěhovalců, to už to původně v návrhu je, už teď se to financuje ze současného programu, stejně tak se to týká převodu podniků eh, z generace na generaci. Dále propojení nebo koordinace finančních nástrojů, tak aby eh, se násobil ten efekt. Například chci říci, že Kosme a Horizont budou mít společnou platformu a je to synergie, kterou my skutečně se snažíme eh, podporovat. A úplně poslední poznámka, ta se týká toho, že mikropodniky a eh, samostatně výdělečné osoby jsou pokryty eh, tímto programem. Ten program se týká úplně všech. Zvláštní zaměření je tam na malé podniky a mezi ně spadají i mikropodniky. Komise má potom ještě nějaké menší poznámky, které s vámi můžeme probrat eh, bilaterálně. Uh, you didn't comment on subsidiarity challenge from Nevytřoval jste se k té otázce subsidiarity, eh, k tomu, co zmiňoval švédský parlament. Souhlasí s tím komise či ne? Ano, je to pravda. Zapomněl jsem na to. My jsme se samozřejmě zabývali stanoviskem švédského parlamentu, odpověděli jsme na něj. A je to vlastně taková obecnější poznámka. Jde o to, abychom, eh, aby nedocházelo k duplicitě, aby se nepřekrývaly některé činnosti na úrovni členských států. Musíme respektovat subsidiaritu a komise s tímto souhlasí. Pokud je o internalizaci eh, malých a středních podniků, my už v rámci Kosme připravujeme činnost, která bude mapovat to, co existuje na úrovni členských států. A to, co se bude navrhovat a provádět v rámci kosme, bude samozřejmě zohledňovat výsledky tohoto mapování. A cílem je přesně to, abychom zabránili duplicitě, abychom zabránili tomu, že se budou činnosti členských států překrývat. Jde spíše o to, abychom my je doplňovali, abychom poskytli nějakou přidanou hodnotu na úrovni EU. Ano, děkuji, pane Baldeseri, hlásíte se? Máme i tu paní Gepard. Pane Baldeseri, ještě máte slovo. Ano, Děkuji, pane předsedo. Pokud je o to zaměření na cestovní ruch, my tady čelíme jedné metodologické otázce spíše než obsahu. Komise totiž má novou kompetenci a využila tento nástroj proto, aby jsem zapracovala celé, celou řadu dalších nástrojů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. My můžeme nesouhlasit s tím, že tato zpráva je vhodným nástrojem pro pobídky a mechanismy zaměřené na tento velice důležitý sektor. A můžeme splnit tedy to pravidlo, kdy budeme na podniky odkazovat obecně, spíše než na to, abychom se zaměřovali v této zprávě vyloženě na, eh, činnosti, na podniky eh, činné v cestovním ruchu. Nicméně jde o to, že komise převádí tyto pravomoci do některých eh, regulačních aktů, tak, aby se tam zohlednilo to, že má právě tuto novou pravomoc. Ano, a nyní má slovo paní McClarkin. Já jsem předtím něco říkala jménem pana Repa a teď bych chtěla ještě vyjádřit své vlastní stanovisko k této zprávě. Mám jednu doplňující otázku, protože mi nepřijde všechno tak eh, definitivní nebo tak platné, jak jsme právě slyšeli od komise. Například ten sektor cestovního ruchu je velmi důležitý která se to uvědomuje, jako důležitou roli hraje ve všech státech a tak dále. A je také správné, že v první, poprvé v historii evropské integrace máme zmínku o tom přímo v zakládající smlouvě, ale mít nějaký samostatný program na podporu malých a středně velkých podniků neznamená, že tam musíme mít odkaz na cestovní ruch, protože Eh, je to ve smlouvě. Tom, v tom chci odporovat eh, zástupci komise. Myslím, že eh, je samozřejmé, že je potřeba cestovní ruch podporovat, ale to neznamená, že se to musí explicitně projevit i v podobných zprávách. Jsou tady některé oblasti, které pro státy jako Itálie a Španělsko mohou být důležitější. My tím vytváříme nerovnováhu a přitom by to měl být program, který bude obecný, který, eh, já jsem se dívala ještě na návrh toho nařízení, protože to je program pro konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středně velkých podniků, takže to eh, není eh, pro zaměřeno na malé a středně velké podniky v oblasti cestovního ruchu, a proto se chci zeptat, proč tady vypichovat jednu oblast explicitně. Já vůbec nejsem proto, abychom eh, eh, nepodporovali eh, cestovní ruch. A když už tam vypíchneme jednu oblast, tak potom, prosím, tam musíme uvést i ostatní, aby měli rovnoprávné posta- postavení. To by tedy nebylo úplně jasné. Well, I think there's a lot of agreement with... Ano, já myslím, že s vaším uh, názorem hodně kolegů souhlasí, pan Kreutzmann s ním také určitě souhlasí a paní McClarkin má slovo. Omlouvám se, že uh, jsme si vyslechli ještě ty ostatní příspěvky, než jsem předal slovo vám, nicméně vy máte nyní možnost to zhrnout. Ano, já jsem velice eh, spokojená s tím, že kolegové se vzbudili, že přispěli do debaty. Jsem velice spokojená s tím, že jsem si to mohla všechno vyslechnout. Já bych zareagovala na to, co říkal pan Baldassari. Pozměňovací návrh 2. Tento typ eh, podniků je zde už eh, zapracován. Já jsem se chtěla zaměřit na to obecněji, nezmiňovat to tam eh, specificky, ale samozřejmě podniky migrantů sem spadají a budou sem spadat i nadále. Dále, pokud je otázku jednotného kontaktního místa, to již existuje, ale má obava spočívá v tom, že by mohlo docházet eh, k duplicitě, že by se zdvojovalo to, co už existuje v členských státech. Takže pokud budeme mít eh, takovéto jednotné kontaktní místo na evropské úrovni. Je to možné, ale pokud eh, by, k tomu, pokud by už něco takového existovalo, je to duplicita, vlastně bychom plítvali zdroji. Také musíme zajistit, že vše funguje efektivně, a že to opravdu přispívá k vytváření nových eh, podniků a k růstu. Pokud je o cestovní ruch, Cestovní ruch, stejně jako mikropodniky, stejně jako ostatní eh, sektory, budou spadat pod malé střední podniky. Já pouze omezuji eh, explicitní odkaz na cestovní ruch a také v kontextu toho, co říkala komise, já myslím, že tady je, že bychom se mohli snažit nalézt pouze jedno místo, kde by padal cestovní ruch, spadal cestovní ruch, ale mohou existovat i jiné možnosti, kde, jiná místa, kde by to také mohlo být zdůrazněno. Nicméně je to důležitá věc, tak jak říkala eh, komise, ale cestovní ruch se rozrůstá, kvete a co tedy ty malé střední podniky, kterým se zase tak dobře nedaří. Já myslím, že bychom neměli příliš zdůrazňovat význam cestovního ruchu. Jsem velice potěšena tím, že je tady pan Kreutzmann. Jsem ráda, že jsme si vyslechli řadu komentářů a myšlenek eh, o tom, jak eh, toto nejlépe využívat. A jsem také eh, ráda, že došlo k, naru, že došlo k navýšení rozpočtu na 5 miliard. Přeji vám hodně úspěchů, ale pokud dojde k velkému nárůstu rozpočtu, musíme zajistit, že tyto finance nespolkne administrativa, náklady na řízení, ale že to bude že se to opravdu dostane k těm malým podnikům. V tomto celé spočívá. Oni se potřebují k těm finančním prostředkům opravdu dostat, tak abychom my mohli podpořit růst, který chceme. A já doufám, že se nám to takto podaří. Děkuji vám také za to, že se vyjadřujete k eh, že jste, že jste zmiňoval situaci v Itálii, zvláště jde o e, zemětřesení. Nevím, zda bychom to tam měli uvést e, přímo nebo podobné e, situace. Každopádně v následujících dnech se na tom budeme snažit dohodnout. Děkuji vám za všechny komentáře a děkuji také komisi. Ano, ještě eh, časový harmonogram. Časový harmonogram 7. června příští týden se budou předkládat eh, pozměňovací návrhy. 10. července proběhne hlasování v IMKU. Já toho dnes mám hodně, mám tři zprávy, eh, které představuji, takže děkuji. Ano, děkuji, děkuji za vám za to, že takto energeticky vedete toto téma a také děkuji za to, že eh, do toho vkládáte takový zájem. V tom totiž spočívají všechny tyto zprávy. Jde o to, že se tam musí kombinovat názory a myšlenky z různých výborů, takže já vám ještě jednou děkuji, děkuji také panu Krojcmanovi. Ano, ještě jsem chtěla eh, říct si jednu věc, digitální služby. služby. Když jsem říkala digitální služby, nemyslela jsem tím celkový sektor. Já jsem to nějak nevypichovala, pouze jsem říkala digitální služby, eh, které mohou být poskytovány eh, na různých portálech, eh, na internetových stránkách, tak, aby se tam dali sdílet informace, ale ne, nemyslela jsem tím celý sektor, jenom jsem to chtěla vyjasnit. Děkuji. Ano, děkuji vám. Nyní tedy přijdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a budu se muset účastnit půl hodiny významného vyjednávání. Z toho důvodu Tedy bude mne zastupovat kolegyně Barbara, vzhledem k tomu, že tady není uh, místo předseda. Takže Barbara, uh, já myslím, že mohou výbor svěřit do jejich rukou. A nyní tedy přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je stanovisko uh, víceletý finanční rámec. Je to stanovisko rozpočtového výboru. Uh, Spravodami je mi Kristian Busoj, pan Baldassari je stínovým zpravodajem. Pan Baldesar je stínovým zpravodajem pro tento víceletý finanční rámec, jenom si ověřuji, zda je zde v sále paní Gepardová. Se také účastní pan Ruler, pan Kožušník tady není. Takže já myslím, že zde máme ty hlavní kolegy. Eh, ověřil jsem si tedy, kdo je přítomen a kdo ne. A předávám tedy uh, slovo kolegyni Barbaře, aby předsedala tomuto zasedání po tu dobu, kdy zde nebudu. Co, Mr. Buzoj. Takže pane Buzoj, máte slovo. Ano, děkuji paní Weilerová. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji komisi za předložený návrh, který se týká víceletého finančního rámce. To, co máme my před sebou na stole, je lepší než uh, současný rámec. A rozhodně si myslím, že to přispěje k dosažení cílů EU 2020. Když jsem si přečetl tento dokument, velice jsem si cenil toho, že se tam odkazuje na strategii EU 2020. Je to totiž velice důležité. Je důležité, aby naše dlouhodobé finanční závazky byly konsistentní s našimi politickými cíly. To je tedy pozitivní. A co je negativní? Negativní je to, že to stále ještě není dost. Chtěl bych připomenout závěry eh, výboru SURE, SURE, výboru eh, v parlamentu, kde se psalo, že i když dojde ke zvýšení 5%, ve výši 5% v porovnání se rokem 2013, i tak EU stále ještě nebude schopna dosáhnout všech svých cílů. A já se domnívám, že budeme potřebovat ambicioznější rozpočet, ale také efektivnější přidělování prostředků. A to za předpokladu, že cíle Evropa 20, eh, eh, cíle strategie Evropa 2020 bereme vážně. Samozřejmě ekonomický kontext nám situaci nezlehčuje. Vyjednávání o dalším víceletém rámci přicházejí ve chvíli, kdy členské státy eh, se zabývají rozpočtovou konsolidací. To také musíme mít na paměti a musíme být tedy racionální v tom, co žádáme. Domnívám se, že vyjednávání bude poměrně obtížné. A nyní bych se chtěl stručně zmínit o těch prcích návrhů, které jsou přímo významné pro náš výbor, tedy eh, vnitřní trh a ochrana spotřebitele. Nyní dochází k provádění aktu jednotném trhu. Všichni um, si jej ceníme, všichni chceme, aby byl implementován. Je také pravděpodobné, že tento dokument bude nasledován podobným dokumentem číslo 2. Je tedy důležité, aby rámec poskytl dostatečné zdroje k tomu, aby tyto závazky byly splněny. Kromě toho se v současné době vyjednává o dalších víceletých programech, které budou důležité pro oblast našeho zájmu. Je to například program COSME, o kterém jsme jednali dopoledne, dále Customs, Consumer, a další programy. Já myslím, že naše práce na těchto tématech a práce na víceletém finančním rámci musí být konsistentní. Musíme mít také na paměti význam malých a středních podniků pro ekonomiku. Já se nebudu zmiňovat znovu o všech těch argumentech, které už zazněly v předchozí debatě. A to z toho důvodu, že malé a střední podniky jsou významné pro růst, také pro zaměstnanost. Pokud je o mne a moji skupinu, my si myslíme, že musíme podpořit malé střední podniky, takže zjednodušíme přístup k financování a k dalším eh, eh, aspektům, které zvýší jejich konkurenceschopnost na globálním trhu. To je velice důležité. Z toho důvodu musíme také velice silně podporovat navrhovaný program COSME, ale domnívám se stejně jako kolegové, že financování na roky 2014 až 20 není dostatečné k tomu, abychom dosáhli nějakého rozdílu. Stejně tak se to týká programu eh, pro spotřebitele. To je velice důležité z hlediska ochrany spotřebitele a pokud chceme zajistit, že spotřebitelé budou získávat eh, dostupné informace, zajistíme jejich práva, budeme potřebovat rozpočet, který bude schopen eh, splnit naše ambice. Z toho důvodu navrhuji navýšení Robert Rashford eh, navrhoval podobné zvýšení ve své vlastní zprávě. A poslední věc, já myslím, že infrastruktura je velice důležitá pro správně fungující jednotný trh, ať už je to eh, v energetice, dopravě nebo digitální ekonomice. Z toho důvodu mohl plně podpořit návrh komise, který se týká eh, nástroje na propojení Evropy. Nicméně musíme eh, zvážit i jiné mechanismy financování, protože financování v rámci tohoto nástroje je v podstatě téměř nic. Je to nedostatečné. Uvedu příklad. Máme zde 9,1 miliard eh, na energetiku, zatímco se odhaduje, že budeme potřebovat asi 200 miliard. Asi 200 miliard bude muset být investováno do roku 2020. Produktové dluhopisy také mohou být významným eh, nástrojem a je velice pozitivní, že se členské státy na této otázce shodly. Každopádně budeme muset jít ještě dále. Budeme potřebovat to částky v řádu miliard a ne milionů. Jsou zde i věci, které jsem zde nemohl eh, pokrýt, jde například to zdanění, eh, cla a další aspekty. To já jsem bohužel ve své zprávě pokryt nemohl, ale mám v plánu ještě překládat pozměňovací návrhy a budu také očekávat pozměňovací návrhy od kolegů. Jsem ochoten zareagovat na veškeré návrhy, které buď přijdou od eh, stínových zpravodajů nebo jiných členů našeho výboru. Děkuji. Děkuji eh, vám, pane Buzoji. Teď jsou na řadě stínoví zpravodajové za, nejprve za EPP. Pan Arias Echekaria. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, já hovořím za EPP. Pan Baltazar musel odejít. Domníváme se, že text je dobrý, že je v pořádku, souhlasíme s ním a myslíme si, že nejdůležitějším bodem je zaměřit se na růstové ukazatele či míru růstu v následujících pěti letech a zajistit dostatečné zdroje. Přiměřené zdroje. Takže obecně řečeno zprávu podporujeme a souhlasíme se všemi, eh, všemi návrhy. Děkuji. Socialisten. Za socialisty paní Gebhardt. Já tady zastupuji pana de Campos, který teď zase musí uvádět svou zprávu na výboru ITRE, Connecting Europe, takže tady teď zrovna být nemůže. Já si myslím, že bychom hlavně měli dbát na to, Nejprve tedy mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za výbornou e, zprávu. A obecně eh, k tomu chci říct, že to je velmi důležitá věc a že výdaje, které jdou z evropského rozpočtu, by měly být co nejefektivněji využívány a měly by hlavně přinášet nějakou přidanou hodnotu pro Evropskou unii nebo pro evropské občany a hlavně v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů je to přesně, kde bychom se měli zaměřovat na zajištění efektivnosti vynaložených prostředků. S tím jsou spojeny i některé specifické oblasti a pan Correr Campos eh, souhlasí s tím, co právě říkal pan Bozoj, že tedy spotřebitelské programy by měly být podporovány i z těch eh, programů pro konkurenceschopnost. Největší problémy, které mají malé a středně velké podniky v této době, se týkají právě získávání úvěru. Nemyslím si, že jim chybí podnikavost a mm, vymýšlení eh, plánů, ale hlavně v některých finančně slabších eh, státech mají eh, malé podniky obrovské problémy se k úvěrům dostat a proto si myslím, že by jim Evropská unie měla pomoci více, než je tomu dosud, tak aby oslabila působení krize. Kromě toho ale také potřeba říci, že je trochu škoda, že těch peněz je tak málo, které se tady navrhují, 350 milionů eur za rok, tím ten dopad z takového programu nebude úplně největší. Na druhou stranu je pozitivní, eh, co navrhovala komise, tedy zjednodušení procedur a zjednodušení účasti malých podniků na těchto finančních nástrojích a programech. Pan zpravodaj eh, vždycky výborně spolupracuje. Já jsem přesvědčená o tom, že eh, dospějeme ke koncensu o těch věcech, které bychom tam měli předložit jako eh, výbor. Vielen Dank, Frau... Já vám děkuji teď, paní Rühle, za zelené. Já eh, to mohu říct velmi stručně, já se připojím k tomu, co říkala paní Gepard. Já podporuji pana Buzoje a jeho zprávu. Eh, náš eh, podíl na této zprávě jako výboru je relativně malý, ale samozřejmě bychom měli bránit ty věci, o které nám jde vůči ostatním. Má tady ECR nějakého zástupce? Ne. Je tady někdo za ECR? Není. Dobře, GUE tady také nikoho nemá. Takže vidím, ta zpráva vůbec není sporná. E FD, má tady někoho? Také ne. Komise tady také není. Předtím, než dám ještě slovo panu Bozovi na závěr, tak mám jednu doplňující otázku. Já jsem z těch vystoupení pochopila, že objem prostředků je relativně malý a proto by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že těch peněz je tak málo, jestli není možné využít nějakých lepších nástrojů pro zlepšení likvidity. Například se to týká směrnice k platebnímu styku nebo platebním styku, to je přece základní věc pro malé podniky, které by díky tomu měly mít velmi jednoduchý přístup k penězům. O tom jsme hovořili v loňském eh, roce v rámci Small Business Act. A proto by mě zajímalo, do jaké míry pokročila implementace těchto pravidel, zejména v těch zemích, eh, ve kterých to ještě předtím neměli. Může eh, někdo z komise, nebo jestli ne teď, tak někdy Eh, později nám dát vědět, jak daleko postoupila implementace této eh, směrnice? Nebo chce někdo jiný k tomu ještě něco doplnit? Ach, No jo, ten jim Vezínov... Tak ještě dám slovo eh, vám a potom až panu Buzejovi. Sí, eh, presidente, antes hablé en nombre del grupo. Děkuji. Předtím jsem hovořil za celou frakci a nyní chci hovořit jako koordinátor pracovní skupiny a říci, že v bodě 5 se zmiňuje společný trh v oblasti energetiky a společný digitální trh. A ty mají klíčovou úlohu, klíčovou důležitost protože, jak víme, nezaměstno, nezaměstnanost je velkým problémem a toto jsou dvě oblasti, které mají, být, které mají být optimalizovány na evropské úrovni. Digitální trh to zejména je oblastí, kde um, je příležitost nových pracovních míst a malé a střední podniky generují nejenom růst, ale také pracovní místa. A je důležité tedy podle mého názoru, abychom zdůraznili bod 5. E, proto zmiňuji tedy společný trh v energetice a společný digitální trh. Pan Buzo, děkuji. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se vyjádřili pochválně k mému návrhu. Chtěl bych poděkovat také panu Ariasovi. Souhlasím s tím, že rozpočet je přiměřený Eh, ale není úplně dostatečný a že bychom měli usilovat o více financí a tam, kde se domníváme, že bychom dosáhli politickými kroky nějaké úspěšnosti získat eh, prostředky, protože víme, že nedostatek prostředků a politické klima v Evropě není zatím nakloněno navyšování evropského rozpočtu, takže uvidíme, jak to dopadne, ale budeme žádat eh, navýšení finance ministrice financí. Co se týče společného trhu v energetice a digitálního společného trhu, to je skutečně klíčové pro naší budoucnost. Děkuji také paní Gepard. Souhlasím s tím, že eh, evropské, na, eh, evropské prostředky by měly být vynakládány efektivněji. Největším problémem pro malé střední podniky je dostat se k financím, k půjčkám a já to tady zdůrazňuji jako hlavní prioritu, to, že program Kosme není dostatečný, že je potřeba najít jiné zdroje. Děkuji také paní Rule za podporu. E, Vždy e, Předpokládám, že zelení podpoří můj, e, mé návrhy a co se týče dotazu paní Weiler nebo její připomínky, my oba se snažíme účastnit se nebo být aktivní v v oblasti transpozice směrnice o platbách nemám představu, jak to vypadá v celé Evropě, ale je to skutečně otázka na Evropskou komisi. Měli bychom si vyžádat od nich vyjasnění. Nevím, zda mají údaje za všechny země. U nás v Rumunsku bohužel zatím nebylo učiněno přílož, příliš mnoho v této transpozici a další země, země, které mají problémy eh, s platební disciplinou a s dodržováním lhůt, zatím nepokročily. Je zde lhůta do konce roku, takže ještě čas zbývá, ale stejně, jak jste vy říkala, souhlasím s tím, že Eh, tyto spožděné platby ehm, mm, neúhrady může pomoci malým a středním podnikům eh, s jejich likviditou. Já navrhuji následující harmonogram lhůta na podání pozměňovacích návrhů 12 eh, hodin 18. 6. a hlasování v tomto výboru 10. července před letní přestávkou. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Buzoj. Děkuji vám, pane Buzoji. A teď se dostávám k dalšímu bodu našeho programu. 18. června ještě bude termín a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď se dostávám k dalšímu bodu, což je eh, bod číslo 6, transevropské energetické sítě. Paní Kalniete už tady je a Pan předseda mi říkal, že se speciálně postaral o to, aby byl překlad do vaší eh, řeči. Pan Sivič, ten tady bude za socialisty, nebo tady ještě není. Paní Gepard to za něj udělá, nebo ne? Za liberály máme tady někoho? Pan Bozoj. Za zelené tady máme paní Rile. A pan Sevič už přichází. Za koje tady nikdo není. Za ECR pan Bílan a FD. Dobře, takže můžeme začít. Paní Kaněte, prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chairperson. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za možnost hovořit svým mateřským jazykem, což je skutečně v tomto výboru, v výboru IMKO velkým úspěchem. A nyní k vlastnímu stanovisku, co se týče celoevropské energetické infrastruktury. Děkuji stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin za vynikající spolupráci a také za jejich návrhy. Zároveň chci poděkovat všem poradcům a sekretariátu za jejich příspěvky. A nyní budeme moci zítra díky všemu tomuto úsilí zítra hlasovat o tomto stano, eh, stanovisku. Bylo předloženo 17 pozměňovacích návrhů, většina byla zapracována, rozhodně jsme se snažili je zapracovat. Nemohli jsme podpořit všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, částe, předloženy eh, částečně proto, že neodpovídají pravomoci našeho výboru a také se mm, jdou proti politickému náhledu, který mám já a mají také stínoví zpravodajové. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout vyváženého stanoviska. Stanovisko odpovídá našemu mandátu, našim kompetencím a domnívám se, že zlepší fungování vnitřního trhu v oblasti energetiky. Zároveň se nám, doufám, podaří dosáhnout cílu, které nám klade smlouva. Je třeba zajistit ochranu spotřebitelů proti výkyvům v cenám, v cenách a vedle těch pozměňovacích návrhů, které jsem předložila a navíc ještě k dalším doplňkům, které jsem dostala později, tak jsme zdůraznili potřebu ochrany malých a středních podniků a také domácností. Je potřeba zajistit pro tyto odběratele stabilní ceny a to takové, aby je mohli aby si mohli tyto ceny dovolit, aby tyto ceny nenarůstaly. Dále je třeba zajistit bezpečnost dodávek, zabezpečení dodávek a to je náš příspěvek stanoviska, které bylo vytvořeno nebo přijato v roce 2009, ke kterému jsem tež um, přispěla program Connecting Europe a celá s tím související struktura je aktivita, která vytváří nové pracovní příležitosti a ekonomický růst. Tyto činnosti přinášejí uh, investice do energetické infrastruktury zlepšují konkurenceschopnost, což je pro Evropu v období krize velmi důležité. V, přípra- v práci na přípravě tohoto dokumentu s kolegy jsme hovořili o otázce spolupráce pří, eh, přeshraničních oblastech, že tam je možná spolupráce v oblasti infrastruktury. Eh, velmi jednoduše existuje celá řada nástrojů, které umožňují tuto přeshraniční spolupráci a to jsme v našem stanovisku zdůraznili. Chci poděkovat panu Correra de Campas, který byl za eh, výbor ITRE, zpravodajem. S ním jsme spolupracovali s cílem zajistit lepší fungování eh, tohoto trhu, účinnost energetickou a zajistit také bezpečnost dodávek. Cílem je také podpora nových energetických zdrojů a vzájemnou integraci propojení sítí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Kalniete. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Prosím za SD. Děkuji. my se již blížíme ke konci, co se týče tohoto stanoviska k uzavření. Já jsem s tím, já jsem o tom hovořil již několikrát a máme zde před námi těch 17 pozměňovacích návrhů. Musím říci, že tyto pozměňovací návrhy zhrnují tu diskusi a představují vlastně ehm, takový sukus té diskuse, která zde proběhla, ale nevidím zde, myslím si, že rozhodně nemohou poškodit tuto zprávu. Eh, souhlasíme s tím, že vše to souvisí s naší oblastí zájmu, to znamená ochrany spotřebitelů, a to by mělo být zmíněno. To však není hlavní téma tohoto usnesení, které je velmi, je to vlastně technický dokument a zároveň politický dokument a má také finanční aspekty. To vše bylo zdůrazněno v té zprávě, v tom stanovisku a dnes budeme hovořit o hlasování. V rámci naší frakce neočekávám žádné spory, žádné nejasnosti. Chci jenom upozornit, že je zde ten finanční aspekt, který nespadá do naší pravomoci, ale je to vztah tohoto financování k tomuto projektu a ochrana eh, fondů soudržnosti či používání fondů eh, soudržnosti. Ale to není náš problém, problém pro náš výbor, téma pro nás. A zástupci Evropské komise nám ukázali, že zde došlo takový, že jsou zde velmi eh, naléhavé problémy v oblasti energetiky, co se týče financí, protože se předpokládá 30% nárůst cen energií v některých oblastech. A pokud energetické sítě pokud by byly energetické sítě více propojeny, více integrovány, tak bychom uh, Eh, mohli dosá- učinit velmi významný krok, krok směrem ke společnému trhu. A toto by mělo být naší odpovědí na krizi. Já jsem tedy celkově optimistický, doufám, um, optimistický, co se týče nadcházejícího hlasování a děkuji paní Kalniete za uh, velmi profesionální přístup, z, uh, také za její um, uh, laskavost a e, jako stínový zpravodaj, byť až v druhé řadě, myslím, že se nám e, podařilo skutečně dovést tuto práci do konce a děkuji všem kolegům. E, Marek? Děkuji, Marek, pane Marku. A teď paní Rile Zelená. Já to můžu říci velmi stručně. Spolupráce s pravodem byla velmi, se paní zpravodajkou byla velmi dobrá. Mám tady několik problematických pozměňovacích návrhů. Hlavně od pana Šmita ty eh, mi přijdou eh, příliš zaměřené na budování, což ale vůbec není kompetencí našeho výboru. Myslím, že když už máme eh, tady hovořit o výstavbě, tak bychom hlavně měli zohledňovat energetickou účinnost a úspory energií, ale ani to vlastně nespadá do kompetence našeho výboru, takže by byla radši, kdyby tady o, stav, o tě, výstavbě nebylo nic řečeno, protože bychom se měli držet eh, ochrany spotřebitelů a vnitřního trhu. To jsou věci, které spadají do našeho výboru a ty ostatní eh, patří ITRE. Ja, danke schön, Frau Rühle. Der nächste Shadow... Děkuji, paní Rühle. Dalším stěnovým zpravodajem je pan Bílan. Já vám děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat paní eh, zpravodajce, paní Kalněte, ta eh, pracovala velmi intenzivně na této zprávě a na eh, také pozdějacích návrzích a myslím si, že jinak je ta zpráva velmi vyvážená, jde správným směrem, zejména co se týče zajištění energetické bezpečnosti v Evropě a já tu zprávu rozhodně mohu podpořit. Stejně tak souhlasím s tím, že implementace této zprávy je klíčová pro dosažení eh, cílů, které jsou vedeny eh, eh, v našich strategiích. A já si myslím, že spolu našeho výboru bychom hlavně měli zdůraznit, že by to nemělo vést k dramatickému nárůstu cen energií pro běžné domácnosti. Myslím si, že energetika je klíčová pro fungování vnitřního trhu, stejně tak je to důležité pro Eh, podniky, pro malé a středně velké. Víme, že nárůst energií by pro ně také představoval obrovské problémy. Jinak, eh, co ještě je důležité, je to hlavně výběr projektů, které nepodkopávají naši konkurenceschopnost. Měli bychom se také zamyslet nad strategickými řešeními pro naši ekonomiku. Já mohu většinu těch pozměňovacích návrhů podpořit, eh, zejména ty, které jsou, eh, kde, které zdůrazňují zájmy malých a středních podniků. Děkuji, pane Bílane. Hlásí se ještě někdo o slovo? Pan Buzoj. Já eh, mohu vystoupit jménem pana Olého Šmita, našeho stínového zpravodaje. Ten děkuje za kompromisní přístup a může podpořit většinu kompromisních pozměňovacích návrhů a návrhů pana zpravodaje. Můj kolega upozorněn na důležitost cen energií na marže malých podniků v tom smyslu jsou malé podniky také vlastně spotřebiteli. Také eh, chce vypíchnout důležitost hladkého fungování projektu. Ten transevropské energetické sítě by měly přinést přidanou eh, hodnotu a rolí Evropské unie v této oblasti není přejímat eh, úkoly členských států a budovat jejich sítě, ale spíše se zaměřit na propojování těch sítí tak, aby ten prospěch z toho byl co největší. Potom propojení ostrovů eh, s pevninou, tady by došlo asi k, roz, eh, k eh, směšování pravomocí Evropské unie a členských států. Doufám, že Eh, zítra v hlasování přijmeme vyváženou verzi této zprávy. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji a teď bych, eh, myslím, že se eh, nám daří tato diskuze. Chtěla bych dát slovo panu Vinovi, který je ředitelem příslušné agentury, který jsem přišel, součástí naší diskuse, který sleduji, který možná nám může ještě řadu věcí objasnit. Možná i eh, eh, k té nečinnosti některých členských států, které, kterou tady musíme konstatovat. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Pro mě je vždycky velkým potěšením přijít na výbor IMCO. Tady je vždycky čas na to vysvětlit podrobně Eh, tyto věci. Já jsem teď měl pět minut na výboru ITRE a přitom k té zprávě měli přes 800 pozměňovacích návrhů, takže jenom abyste věděli, jak to vypadá jinde. Eh, naposledy jsem tady byl v Dubnu, kdy jste měli první diskusi a pan Harbour předsedal schůzi a už jsem tehdy odpovídal na otázky eh, mnoha členů, takže mě dovolte ještě, abych řekl, že zpráva paní Kanety, její návrh je výborný a všechno jde správným eh, směrem a plní se tím cíle, které jsme si všichni stanovili, což je to, že bychom chtěli mít eh, evropskou infrastrukturu pro energie a tím zajistit eh, energetickou bezpečnost pro všechny naše občany. A přitom chceme mít co nejvíce diversifikované zdroje energií, protože eh, bychom chtěli snížit naši závislost na fosilních palivech a proto všechny ty věci, které jsou tady uvedeny, jsou naprosto klíčové. Myslím, že to jste všechno pochopili. Vy jste především zdůrazňovali potřebu zohledňování zájmu spotřebitelů. To je pravda, protože velmi často spotřebitelé nevidí žádný prospěch z otevírání energetických trhů. Každopádně bychom měli mít na paměti, že u přenosu elektřiny, plynu a dalších energií na velké vzdálenosti máme na mysli náklady, které přidávají 2 až 10 k tomu konečnému účtu, který platí spotřebitelé u energií. A přitom jsou to věci, které jsou naprosto zásadní pro to, které by mohly eh, přispět také k snížení těch pořizovacích eh, cen těchto komodit protože pokud neexistuje možnost, jak dopravit eh, tyto komodity eh, ke spotřebiteli, tak potom jsme odkázáni pouze na některé monopolní dodavatele, kteří si potom samozřejmě mohou eh, tu cenu stanovit sami. A pokud se nám podaří efektivně propojit všechny členské státy sítí plynovodů, která byla dostatečně flexibilní a do které bude moci, budeme moci dodávat plyn z několika zdrojů, tak to je pro spotřebitele velmi výhodné a může to přispět k, ke snížení eh, cen. U elektřiny zase víme, že některé státy produkují eh, solární eh, elektřinu, některé využívají energii větru a to jsou všechno eh, lokace, které nemusí být eh, u těch spotřebitelů, kteří potom eh, tu elektřinu odbírají. A proto to rozhodně může zlepšit fungování elektrických trhů. A stejně tak víme, že máme 20% cíl obnovitelných energií do roku 2020 a i z toho důvodu musíme zlepšit propojení našich sítí. Je to klíčové pro konkurenceschopnost naší ekonomiky, je to také velmi eh, důležité pro spotřebitele a já myslím, že to všichni, kteří v té diskuzi vystoupili, pochopili a já vám děkuji za vaši podporu a také za předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. moc eh, jste nevyužil té příležitosti eh, podrobněji eh, osvětlit ty podrobnosti, což k čemu jste neměl příležitost na panetre. Pan Korea ještě se hlásí o slovo, nebo kdo ještě? Jak proběhla ta debata na výboru ITRE? Chcete nám k tomu něco říct? Děkuji, paní předsedkyně. Debata v rámci výboru ITRE právě skončila a obecně řečeno, náš návrh je v souladu s návrhem komise. Je trochu specifičtější, jasnější a možná i trochu transparentnější. Komentáře v rámci ITRE byly obecně řečeno pozitivní, tedy komentáře k pozměňovacím návrhům a jsou zde pouze dva aspekty, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, pokud je o návrh ALDE, tedy úplně eh, stáhnout článek 15 z návrhu, přičemž jde o argument, že toto jsou finanční aspekty a všechny finanční aspekty musí být odsouhlaseny a musí spadat pod nástroj eh, propojení Evropy. Stejně tak, jak je tomu eh, u jiné legislativy v rámci infrastruktury, dopravy a telekomunikací. A kromě toho ještě zazněla řada komentářů ze strany eh, europoslanců, které se týkaly nekomunitního přístupu. Podpořili tento typ přístupu a byly proto, aby energetika spadala do působnosti členských států. My nejsme proti a mnozí kolegové z EPP se také postavili na naši stranu. Komise nás podporuje, je proti tomu, abychom stáhli článek 15, a to z toho důvodu, že toto by bylo velice obtížné z hlediska právní jistoty. Tento článek je totiž velmi důležitý, neboť stanovuje kritéria pro klasifikaci. Také to souvisí s přílohami. Pokud je o e, zadávání zakázek projektů v obecném zájmu. Z toho důvodu by celá ta otázka byla vyloučena a Jde o to, abychom věděli, kolik eh, financování bude přiděleno na energetické sítě v rámci Evropy. My si myslíme, že na celý ten systém musíme nahlížet jinak. Úlohou eh, Evropského parlamentu je stanovovat kritéria a ne věnovat se příliš podrobnostem a také se nemáme zaměřovat na konkrétní problémy. My prostě máme stanovovat kritéria a musíme také zajistit, že tato kritéria budou rozumná. Budou rozumná, odůvodněná, ale zároveň obecná a abstraktní, tak eh, jak to vlastně říká samotná povaha legislativy. A potom eh, exekutivní orgány se budou zabývat prováděním. My se domníváme, že by bylo nebezpečné, pokud bychom začali zde stanovovat kritéria zaměřená na financování. Já myslím, že bychom měli postupovat opačným způsobem. Tento návrh je samozřejmě pouze minoritní v rámci ITRE a obecně řečeno mám pocit, že tam byl opravdu velký počet pozměňovacích návrhů, celkem 845, ale myslím si, že to bude nakonec přijato. Pravděpodobně se eh, hlasování v ITER odloží až na červenec, ale přesto si myslím, že se nám podaří splnit lhůtu. Myslím, že se nám podaří začít vyjednávat v září. Děkuji. Ja, Herr Correa, vielen Dank für den... Äh, Já vám děkuji, pane eh, Correo, za tuto zprávu z našeho e, příbuzného výboru. Vidím, že někdo další se e, slovo nehlásí, takže bych dala slovo paní Kalniete, jestli na závěr nechce to nějakým způsobem e, shrnout. Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zástupcům komise. A chci poděkovat i řečníkům za ostatní politické frakce. Děkuji za vaše podněty. Já mám pocit, že jsme dobře připraveni na zítřejší hlasování a myslím si, že stanovisko bude přijato. Musíme respektovat to, co říkala paní Rule, a skupina EPP je podpoří. Chtěla bych ještě jednou popřát eh, hodně úspěchu panu Correire de Campo v rámci výboru ITRE. A doufám, že v červenci na plenárním zasedání budou všichni hlasovat pro, toto stanovi- pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli naši e, rozpravu k této zprávě paní Kalnie. Teď odpoledne o tom se bude hlasovat. A teď si myslím, že je na čase udělat si přestávku na kávu. Nemůžeme hned pokračovat, protože e, pokračujeme společným zasedáním s výborem pro dopravu. A to jsme tady zařadili na 11 hodin, také jsme pozvali několik eh, hostů. Přijdou členové výboru pro dopravu, takže teď hned pokračovat nemůžeme. A proto do 11 nebo do za 5.11 eh, máme přestávku na kávu. you know, es la klar, alles klar.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 Uh, uh, uh, Takže chtěl bych vás přivítat. Vítám uh, členy výboru TRAN. Vítám vás na našem druhém společném zasedání, a to v rámci společné práce, které, kterou provádíme uh, v této souvislosti, tedy v souvislosti se zaváděním služby e-call. Jsem velice rád, že tentokrát uh, se uh, koná zasedání u nás, minule se konalo zasedání ve výboru TRAN, předsedal můj kolega Brian Simpson. Já bych chtěl přivítat také místo předsedu eh, výboru TRAN Dominika, který sedí vedle mne u stolu. A také vítám oba zpravodaje, paní Sehnalovou a pana Kocha, tedy zástupce obou výborů. V rámci tohoto zasedání budeme dnes projednávat 151 pozměňovacích návrhů, které se týkají tohoto návrhu a to také dokazuje, jak velký zájem kolegové přikládají tomuto návrhu. Máme zde eh, stínové zpravodaje z obou výborů, takže za chvíli vyzvu naše eh, vyzvu pana Kocha, tedy našeho hosta, poté předám slovo paní Sehnalové, poté bude mít slovo pan Honstein z EPP za IMKO, pan, paní Kolmaj, tady myslím není, nevidím ji, nevím, kdo další za SD tady bude. Dále za liberály, jejich stůl vypadá prázdný, ale právě jeden kolega dorazil, takže ho vítám. Phil Venien je tedy přítomen. Najdeme pro vás někde místo tímto směrem. Nedělejte si starosti, zajistíme vám vše. Paní Rudé, paní Taylor. Vy sedíte trochu mimo, neviděl jsem vás. Omlouvám se, takže pan Taylor je přítomen, já jsem zde také. Jménem naší skupiny paní Rozbách, tady myslím není, pan Dion a paní Foster je přítomna. Dobře, to je skvělé. Takže proběhne pravděpodobně eh, velice živá debata. Myslím, že můžeme přímo přistoupit k diskuzi o pozměňovacích návrzích. Nejprve tedy předám slovo zpravodajům aby zahájili diskuzi, aby se vyjádřili k pozměňovacím návrhům, poté budou mít slovo stínový zpravodajové a potom ostatní, pokud se budou chtít vyjádřit. Chci také přivítat silný tým, který je zde za tři, služb, za tři útvary Evropské komise, která se také účastní práce na tomto návrhu. Vím, že je tady Filip Jean z DG Enterprise. Kdo je zde z DG Transport za komisi? Dobře, pan Solmazizič. Doufám, že se mi to podařilo. A pan Davia z DG Information Society. Takže vám také ponecháme čas na to, abyste se mohli vyjádřit k dokumentu. Dobře tedy. Přistoupíme k práci. Nejprve má slovo pan Koch. Chcete se vyjádřit eh, k pozměňovacím návrhům? Pokud ano, máte slovo. Já Vielen Dank, Malcolm, dass ich... Děkuji eh, Malcolme, že mohu vystoupit jako první řečník. Chtěl bych poděkovat hlavně paní eh, Sehnalové za důvěru a za spolupráci a také ostatním eh, kolegům za předložení doplňujících pozměňovacích návrhů. Už teď si dokážu představit celou řadu kompromisů. Myslím, že to je velmi dobrá zpráva z vlastní iniciativy. Myslím, že ty návrhy jsou kompatibilní s tím, co jsme předložili s paní eh, Sehnalovou. Eh, některé, některým jde spíše o doplnění, některé eh, o vysvětlení. Jenom připomínám, že na začátku máme vždycky omezený prostor, proto abychom mohli úplně všechno popsat, ale pokusíme se to zohlednit. Jde tedy o tuto profesionální pomoc Chceme také o účinnost těchto eh, nouzových eh, hovorů nebo tísňových hovorů a myslím, že nikdo tento hlavní cíl nespochybňuje. Já jsem identifikoval pět základních eh, cílů. Jde tady o komunikaci s občany, dále jde o oblast působnosti, které, které která vozidla by měla být vybavena touto možností a za třetí které regiony nebo kdo to bude mít eh, na starosti v těch regionech, kde například nefunguje pořádně GPS nebo mobilní sítě. A za čtvrté, kdo bude mít na starosti tento e-call a za páté další důležitá oblast je ochrana údajů a dále a to tak máme vždycky, je to otázka nákladu. Nejprve tedy dovolte několik slov k fungování těchto tisňových hovorů, protože možná potom už nebudou eh, některé eh, otázky. Těch systémů eh, e-calls, linky 112, je více. Víme ale, že by to měla být eh, veřejná služba, která by měla sloužit k obstarání rychlé lékařské pomoci eh, u například nehod. Žádné údaje eh, na základě toho nevznikají, neukládají se. Aktivuje se tato služba tak eh, aby eh, nedošlo k nějakému porušení eh, práva a aktivuje se to automaticky na základě senzorů, které jsou umístěny buď vědomě, anebo automaticky při nárazu. Ty systémy, jak jsem říkal, jsou různé, ale všechny vysílají jakýsi minimální soubor eh, dat a na základě toho se uvede v pohotovost eh, záchranná služba. Já si myslím, že je to eh, věc státu nebo věc, kterou by měl poskytovat stát a proto by něco takového mělo být zdarma. Potom samozřejmě existují soukromé systémy, které také mohou urychleně zavolat záchrannou službu, ale mohou také například poskytnout informace o odtahové službě nebo o pravářích a tak dále. To jsou všechno dobrovolně nebo komerčně nabízené služby, které mohou být spoplatněny na rozdíl od té linky 112, která by měla být zdarma a měla být poskytována eh, státem. Oba systémy mohou klidně existovat eh, vedle sebe. Možná eh, že by ale měly být softwarově kompatibilní tedy aby to nebyly technicky odlišná řešení, ale aby to mohlo být eh, všechno uloženo prostřednictvím nebo v nějaké black box, která bude obsahovat eh, možnost spojení s oběma. A eh, toho se týkalo asi 10% přiložených pozměňovacích návrhů. Některé pojmy ale nejsou chápány úplně stejné. Někteří říkají, že nemůže existovat otevřená architektura toho systému z titulu ochrany osobních údajů. Někteří hovoří o technologické neutrální platformě, ale eh, to je velmi obtížná věc která si myslím, že komplikuje nalezení společného stanoviska. Asi to bude nejobtížnější část, na které se dohodnou. Šest pozměňovacích návrhů se týkají potom osvěty nebo informování veřejnosti o těchto souvislostech. Samozřejmě již před zavedením, ale i při využívání tohoto systému bude potřeba šířit informace. A to v součinnosti s masovými médii takže všechny pozměňovací návrhy, které se toho týkají, eh, eh, schvaluje nebo přijímám. Dále padl eh, návrh na to, aby ten systém bylo možné vypnout. A já se ptám, proč? Buď přece vědomě tento systém spouštím a když se spustí automaticky při nějakém nárazu nebo nehodě, tak tam přece aspekt veřejného zdraví hraje důležitější roli než eh, snaha si uhájit eh, soukromí. Myslím, že eh, existují různé bezpečnostní prvky v autě, které si můžete sami zvolit, ale tady by to mělo být naprosto povinné a automatické. PSAP je jeden z takových eh, eh, z bezpečnostních systémů, ale my bychom neměli eh, nutně předepisovat, jaké, jaké systémy záchrany mají. U nás například v Německu je to věc spolkových zemí, ale v jinde, v jiných zemích to mají na starosti centrální orgány a já si myslím, že bychom měli respektovat subsidiaritu ale to je něco jiného než technické standardy, které by měly být všude eh, jednotné, aby eh, ty služby byly kompatibilní. A co se týče ochrany údajů právě u těch eh, soukromých systémů e-call, je možné to propojovat s jinými službami a potom zákazník se musí sám rozhodnout a sám si uvědomit, co se bude dít s jeho daty, kde se budou skladovat, kdo k ní bude mít přístup a tak dále a to se musí upravit eh, zvlášť pro tuto oblast těch eh, soukromých e-calls, protože u těch veřejných služeb eh, tísňového volání to bude probíhat jiným způsobem. Takže co se týče přístupnosti a vstřícnosti, například i vůči handicapovaným, myslím, že proti tomu nemůže nikdo nic nevítat. Někteří předkládají návrhy požadující nové studie a analýzy, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že žádné nové eh, studie účinnosti nepotřebujeme, nebo někdo požadoval studii, která by eh, měla měřit spolehlivost eh, alarmu. Ale já si myslím, že nic takového nepotřebujeme. Měla by tady být nějaké zabezpečení proti eh, zneužití, aby někdo nemohl jenom tak z legrace eh, ten, eh, ty senzory ovlivnit. Takže potřeba to co nejvíce stížit. A pokud to zneužití bude, tak podobně jako u jiných tísňových služeb je možné trestat nebo stíhat takovéto zneužívání. Pak je tady několik Eh, konkr- pak mi bylo posláno několik konkrétních dotazů. Paní Ayla Sende tady sice není, ale ona a další eh, chtěli, aby tento systém eh, byl zaveden nejenom pro osobní vozidla, ale také pro motorky a nákladní vozy. Někdo říká, že by se to mělo týkat i kol. Někdo pak chtěl, aby se to týkalo i zemědělských Eh, vozidel. Paní Grisbeck by chtěla pro úplně všechna vozidla, ale já si myslím, že to už jde příliš daleko. Já si myslím, že bychom se měli koncentrovat eh, na tyto věci a nesnažit se to, eh, aby se nám to vymklo z kontroly, celý tento proces. Stejně tak existuje memorandum o porozumění, ve kterém se české státy víceméně sami zavazují zavést tuto tísňovou linku 112 Některé státy to ale dosud neudělali, některé to ani nepodepsali. Já bych eh, ty tři země i rád eh, pojmenoval v té zprávě. Někteří ale jsou proti tomu a chtějí, aby to zůstalo na obecné rovině, ale já si myslím, že po tak dlouhé době, a už se o tom mluví asi 10 let, tak si myslím, že snad by měla existovat možnost eh, tu zemi, která to nesplňuje, jmenovat. Čtvrtá oblast. Někteří kolegové eh, požadují, aby nejprve došlo k vybudování celého toho mechanismu spouštění eh, záchranných eh, služeb, které na sebe mají navazovat. Musí dobře fungovat mobilní sítě a navigační systémy. Poukazují na to, že pořád je řada nevyřešených technických aspektů a teprve potom je možné požadovat zavedení Eh, tohoto systému do vozidel. Ale já si myslím, že všechno musí proběhnout eh, paralelně. Potom eh, je tady to dilema mm, postupného zavádění nebo zavedení najednou. Já upřímně řečeno nevím, jak by to mohlo probíhat. Někteří říkají, že by se to mělo postupně zavádět do vozidel. ale někteří v podstatě eh, hovoří se stejnými slovy o tom, že by se to postupně zavádělo v českých zemích. Já si myslím, že do roku 2015 by to ale mělo být zabudováno do automaticky do všech nových eh, vozidel. A také by členské státy měly eh, zařídit tu infrastrukturu, která by umožňovala přijímání eh, těchto tísňových hovorů. Uh, Děkuji, pane Kochu. Děkuji vám za velice podrobný úvod a teď má slovo paní Sehnalová. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Eh, dovolte mi navázat tedy na spoluzpravodaje Dítra Kocha, eh, kterému bych chtěla tímto poděkovat za jeho komentář a i když sedíme každý na druhé straně sálu, tak bych chtěla říct, že to není žádná symbolika, ale naopak eh, máme ve spoustě věcí velmi, velmi podobný názor. Já bych proto já tedy chtěla poděkovat všem kolegům za pozměňující návrhy, které nám adresovali. Komentuji pouze některé z nich, které se primárně, nebo které primárně vzešly Eh, jak od stínových zpravodajů či od členů výboru IMCO. Eh, samozřejmě ale i nadále budeme na výsledném znění spolupracovat eh, společným úsilím, včetně tedy schůzky stínových zpravodajů, kterou připravujeme nad kompromisními návrhy. Já určitě oceňuji, že se všichni veskrze shodneme na myšlence zavedení povinného systému tísňového volání e-call Eh, protože samozřejmě všichni víme, že dobrovolný systém, eh, jak je po, desetleti, po deseti letech patrné, nefunguje a spotřebitelé tak nemohou těžit z výhod tohoto systému, a to především pokud jde o záchranu lidských životů. Kde se však prozatím částečně nezhodneme, je okamžik zavedení celého systému. Někteří z vás, eh, například paní kolegyně Parvanová nebo pan předseda Harber ve svých pozměňujících návrzích 32 31, eh, poukazují na nezbytnou podmínku zavedení systému e-call a to eh, po dobudování infrastruktury. Já bych v této souvislosti ráda odkázala na zpětnou vazbu doporučení komise ze září loňského roku, kde členské státy ve spolupráci s mobilními operátory odpovídali mimo jiné na několik otázek týkající se právě infrastruktury. A i když bohužel eh, neodpověděli všechny státy, na což eh, v jednom z pozměňujících návrhů eh, také odkazujeme nebo poukazujeme, z 18 států, které včas hodnotící zprávu vypracovali, pouze jeden neidentifikoval potřebné tzv. PSAPs, tedy Public Safety Answering Points, k přijímání e-callu. Žádný mobilní operátor pak neodmítl implementovat tzv. e-call flag, tedy nástroj potřebný k přenosu dat. Tady z těch skutečností podle mě vyplývá pozitivní přístup aktérů zapojených do procesu přípravy systému e-call, který eh, nutno jistě ocenit. Eh, možná by nám však ale mohli přítomní zástupci komise eh, říci o výsledcích této zpětné vazby ve svém vystoupení trošku, trošku více. Některé pozměňující návrhy poukazují na vysokou cenovou nákladnost vybavení PSAPs. Já bych zde ráda odkázala na výstupy pilotního projektu Hero, eh, který ve zprávě rovněž zmiňujeme. Eh, existují totiž celkem tři různé varianty, jak mohou být PSAPs organizovány, aby mohly přijímat e-call tísňové hovory. Zkušební testy prokázaly, že plné funkčnosti systému eCall stačí v rámci členského státu vybavit jen jedno či dvě centra, která budou schopna přijímat eCall hovory a následně je distribuovat do běžné centrály tísňového volání. Celkové odhadované náklady se přitom pohybují maximálně v řádu 100 tisíců eur. Odpadají také nároky na zvyšování personálu jediným požadavkem, jak správně poukazuje v jednom ze svých pozměňujících eh, návrhů, to je číslo 85, paní kolegyně Rapty, je jeho vyškolení. Dále souhlasím s kolegyní Tun, eh, že je potřeba apelovat na členské státy, aby ještě více zdokonalili fungování jednotného evropského čísla tísňového volání 112 eh, v pozměňujícím návrhu 52. Když už jsem zmínila projekt Hero, ráda bych zde upřesnila jeho skutečnou podstatu. Jedná se o testovací projekt, nikoli v demonstrační, jak teď zaznělo v některých pozměňujících návrzích, například eh, pana předsedy Harbra v pozměňujícím návrhu 27. Souhlasím s kolegyní Parvanovou eh, pozměňující návrh 99, že je nezbytné podporovat výměnu best practices mezi jednotlivými PSAPs a to i přeshraničně. Ráda bych také reagovala na pozměňující návrhy týkající se otázky tzv. technologické neutrality, například eh, pozměňující návrh 43 nebo 45 paní Parvanové a pana Harbra. Cílem naší zprávy je v prvé řadě e jako bezpečnostní prvek a funkční systém tísňového volání. Abychom toho dosáhli, je nutné dodržet minimální společné evropské standardy, které zaručí funkčnost tohoto systému napříč celou Evropou. Věřím proto, že společně nalezneme rozumné kompromisní znění, které umožní maximální ochranu pro koncového spotřebitele. Posledním tématem, na kterým, ještě bude muset, na, na kterým se ještě budeme muset společně zamyslet, je takzvaná otevřená platforma systému eCall, umožňující využití dodatkových služeb. Domnívám se, že bychom měli spotřebitelům svobodnou volbu výběru těchto služeb umožnit. Na závěr bych vám ráda poděkovala za pozornost a budu se těšit na pokračování společné diskuze, jak na vaše příspěvky, tak posléze nad eh, prací nad pozměňujícími návrhy, eh, protože si myslím, že mm, je naším zájmem, aby vedla k vyvážené a kvalitní zprávě. Evropský parlament má v okamžiku, kdy komise pracuje na legislativních návrzích k e-callu, ideální příležitost opakovaně vyjádřit svoji maximální podporu tomuto užitečnému systému a já pevně věřím, že ji skutečně využijeme. Děkuji. Uh, much, uh, Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji oběma zpravodajům. A nyní si vyslechneme stínové zpravodaje. Chtěl jsem si pouze ověřit, zda tady jsou všichni a poté budu uh, vyvolávat ostatní europoslance. Takže stínové zpravodaje pan Hunstein za IMKO, za skupinu ALDE pan Benjen, za TRAN, potom paní Rule a pan Taylor. Ti jsou zde oba. První bude hovořit pan Taylor, myslím si, že je to tak poté paní Fosterová za ECR a poté si vyslechneme ostatní. Paní Gepardová se zmiňovala, že se chce vyjádřit a ještě někdo další, kdo není stínový zpravodaj, má zájem mluvit? Dobře, já se také vyjádřím. Ale paní Fosterová bude mít hlavní slovo za výbor TRAN. Takže pan Honenstein. Um, thank you very much. Paní Honenstein, pardon. Děkuji. Děkuji vám za veškerou odvedenou práci a za to, že se dlouho zabýváte touto velmi důležitou otázkou. Já opravdu velmi doufám, že toto nakonec bude zavedeno do praxe, tak jak si to přeje eh, pan Koch už asi 10 let. Doufám, že se nakonec podaří dosáhnout nějakých hmatatelných výsledků celého tohoto úsilí. Očekávám eh, také legislativní návrh od komise. Doufám, že Evropská komise nakonec přijde s legislativním návrhem na toto téma. Doufáme, že nakonec to bude povinné pro všechny členské státy. Prozatím, jak říkala paní Sehnalová, je pozitivní to, že členské státy mají vůli, mají snahu spolupracovat, to je uh, pozitivní, ale lituji toho, že memorandum porozumění nebylo podepsáno všemi členskými státy. Takže existuje vůle a ochota, ale není to zase tak jasné, jak bychom chtěli. Máme velký problém s návrhem 112, který zatím ještě nefunguje. Pardon, s linkou 112, která zatím ještě nefunguje. Souhlasím s tím, že musíme opravdu vykonávat velký tlak na členské státy, aby tato linka začala fungovat. A pokud je o centra tísňového volání a zařízení e-call, myslím si, že na tom bychom měli pracovat paralelně. Nesouhlasím tedy s tím, co tady zaznělo, že nejprve budeme muset vytvořit centra tísňového volání a až potom budeme pracovat na e-callu. Tomu tak není a myslím, že se musí jednat tu paralelní eh, práci. Centra tisňového volání musí být veřejnou službou, která bude fungovat stejným způsobem pro všechny. Také souhlasím eh, se zpravodají v tom, že toto zařízení by mělo být namontováno do vozidel. Tady plně souhlasím se zpravodají. Je pravda, že by to mělo být namontováno, mělo by to být součástí všech vozidel. To byly mé hlavní komentáře. A vidím, že se shodujeme na většině aspektů, s výjimkou těch několika, které jsem zmínila. A ještě jednou bych chtěla zdůraznit to, že budeme potřebovat legislativní návrh, tak aby se nakonec celá eh, tato akce realizovala ve všech členských státech. Děkuji. Další eh, má slovo pan Benjen. Ano, já zastupuji paní Parvanovou, která zde e, není a mám tedy několik komentářů za nás oba. Je to vlastně kombinace komen- komentářů. Některé e, jsou v souladu, e, ale jiné ne. Chtěl bych poděkovat zpravodajům za to, že zohlednili řadu otázek, které jsme zmiňovali. Pokud je o falešné e, hlášení, já myslím, že to se vám podařilo vyřešit poměrně dobře. Ale zvláště se mi líbí eh, pozměvací návrh pana Taylora o falešných zprávách. Já myslím, že v textu to musí být. Spíše než jenom, abychom, aby to bylo tak chápáno jako automatická věc. Já myslím, že v textu to musí explicitně zaznít. Z toho důvodu bychom měli eh, podpořit nějaký kompromis, ale ten kompromis pana Taylora je asi nejvhodnější z možností, které se nabízejí. Jde tedy o falešné hlášení a eh, nutností rozlišovat mezi méně závažnými nehodami a nehodami, kdy je nutné přivolat eh, nějakou pomoc. Už jsme se o tom zmiňovali v minulosti a já jsem rád, že to, respektive doufám, že to v textu nakonec bude. Jsem i nadále přesvědčen o tom, že budeme potřebovat nějaký záchranný řetězec. Celý řetězec podle mne musí být vytvořen předtím, než eh, se celá akce spustí. Protože pokud to bude fungovat pouze částečně, bude to fungovat pouze někde a jinde zase ne, podkopá se tím celý systém. Protože není nic horšího než to, že se lidé domnívají, eh, že záchranné služby byly přivolány a oni například nebyli z toho důvodu, že celý systém nefunguje. Takže to je z mého hlediska velice důležitý aspekt. Pokud je o otevřený přístup, já se domnívám, že to je důležité. Je to důležité, aby i soukromý sektor měl eh, otevřený přístup do systému, aby tam mohl dodávat služby ale neměla by to být práce veřejné služby. Já myslím, že ta platforma e-call byla koncipována tak, aby eh, produkovala pouze minimální údaje. Protože pokud eh, začneme zkrášlovat eh, veřejnou službu dalšími přídatnými aspekty, nejenom, že to ohrozí mm, bezpečnost údajů, ale také to povede k dalším nákladům. A jeden z hlavních problémů e jsou právě náklady. Náklady, které to znamená pro levnější vozidla. Protože pro ty levnější vozidla to znamená výrazné navýšení ceny. A my musíme zajistit, že ten systém bude pouze e, základní, jednoduchý a bude koncipován tak, aby pokryl otázky e, naléhavosti urgentní a nebudou tam přidávány další zbytečné aspekty. Paní Pervanová je přesvědčena o tom, že nebyla vytvořena souborná studie, která by se týkala úmrtí, snižování úmrtí. Paní Pervanová nedostala uh, posouzení dopadů a opravdu bych chtěla, aby takové posouzení dopadů bylo vytvořeno. Vy jste se už o tom zmiňoval. A nakonec to, že by toto mělo být rozšířeno i na jiné typy vozidel. Paní Pervanová spíše podporuje to, že by eh, se to mělo týkat i motocyklistů a já bych byl opatrný. Já bych byl opatrný, pokud bychom to měli přidávat na motorky, aniž bychom to správně skonzultovali a provedli posouzení eh, dopadu. Zvláště bychom to měli prokonsultovat se samotnými motocyklisty. Já myslím, že nemůžeme eh, to takto měnit, aniž bychom se zaměřili na dopady. To by nebyl vhodný postup. Nestavím se nějak zvlášť proti tomu, že by to mělo být eh, rozšířeno i na malá eh, obchodní vozidla. Rozhodně si myslím, že by se to nemělo týkat traktorů, protože samotná povaha toho, co traktory dělají, s traktory se zachází poměrně drsně a já myslím, že to by automaticky spouštělo uh, alarm. Domnívám se, že to je vše. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji, já jsem si nevšiml, že by tam byli i pěší eh, v těch eh, pozměňovacích návrzích, ale myslím, že zatím neexistují airbagy pro pěší, ale uvidíme. Dále má slovo pan Taylor. Uh, thanks very much, chair. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajům za velmi užitečnou a pozitivní zprávu, která přichází ve správný okamžik. Myslím, eh, že je potřeba vyslovit souhlas eh, s tou koncepcí ECOS a souhlasím také s tím, že by to mělo být eh, povinné. Systém ECOL by měl být také jeden ze způsobů, jak snížit počet úmrtí a zranění na našich silnicích. Jde o to, aby tento systém zlepšil s tím, jak eh, se řeší eh, následky nehod. Ale není to eh, dobré pouze pro samotné řidiče a jejich spolucestující, ale pro všechny uživatele. Neměli bychom omezovat svoje úvahy o tom prospěchu pouze na ty, kteří jsou v těch eh, autech, protože se to může dotknout i všech ostatních, kteří jsou na silnici, ať jsou to chodci nebo cyklisté. Řidiči eh, by neměli mít právo eh, používat komunikace bez přijetí zodpovědnosti za následky různých eh, nehod. A já si myslím, že za několik let, eh, když pohledneme zpátky na, do tohoto okamžiku, tak eh, si uvědomíme, že předtím, než byl systém ECOS zaveden, tak na to budeme pohlížet stejně, jako dnes se díváme na auta, která neměla, která neměla záchranné pásy. V podstatě je to úplně stejná věc. Je to způsob, jak chránit eh, zdraví eh, lidí při používání dopravy. Takže co se týče rozšiřování na další typy vozidel, tak já bych byl eh, pro to, aby se to týkalo těžkotonážních a komerčních vozidel. Každopádně cokoliv má, určitě ne na chodce, ale cokoliv má motor, tak si myslím, že by mělo mít nějaký takový systém. A teď k několika pozměňovacím návrhům, které jsme předložili za náš výbor. My si myslíme, že by ten systém ICO měl být zabudován do systému čistého volání 120, 112. Pokud eh, nefungují dobře, tak by měly být zlepšeny, neměli bychom vytvářet žádné paralelní eh, linky. Pan, chci poděkovat panu Benjanovi Souhlasíme s tím, že bychom eh, měli vyhodnotit možnost eh, falešných alarmů a také jak zamezit tomu, aby jakékoliv menší eh, kolize vedly ke spuštění systému. A myslím, že ještě jedna z největších nezodpovědných otázek, a to se týká také náš pozměňovací návrh k odstavci 5, je žádost na komisi, aby kvantifikovala náklady které vzniknou pro infrastrukturu a jak se to zaplatí. Myslím, že tím bychom se měli více zabývat, ale obecně si myslím, že to je výborný nápad. A myslím, že bychom všichni se k tomu měli postavit eh, pozitivně a snažit se to vylepšit tak, aby ten systém byl co nejfunkčnější a nejprospěšnější. Děkuji, pane Taylore. Paní Foster je na řadě. Děkuji, pane předsedo. Eh, Naší tělotrojko je Anna Rozbach, ale eh, my na to máme podobné názory. Děkuji zpravodajům, kteří eh, tomu určitě věnovali spoustu času a energie. Museli si projít také všechny ty předložené pozměňovací návrhy, to je také hodně práce. Já nemám žádné pochybnosti, že všichni, jak jsme tady, chceme, aby v případě nehod na silnicích Eh, došlo k co eh, nejrychlejší reakci záchranných služeb, což by mohlo zachránit lidské životy. Eh, to asi není potřeba zdůrazňovat, ale jde o to, jakým způsobem dosáhnout zlepšení. Já bych někdy nenamítala nic proti tísňovému volání 112, myslím, že to je dobře mít a všichni víme, že je dobré mít jedno číslo kdekoliv v Evropě, pokud to dobře funguje, ale čím více se tím zabýváme, a komise eh, nám to příliš neusnadnila, tak eh, tím eh, více vystává otázek. Čím více poslouchám tuto debatu, tak si uvědomuji, že ta infrastruktura všude vskud není mm, funkční a stejně tak to propojení s zdravotními službami, to nemusí fungovat. Víme, že v některých zemích by s tím problém nebyl, a kolikrát v některých zemích nikdo nebude po té polometré osobě požadovat nějakou platbu předem hotovosti, ale v některých zemích eh, vám řeknou, že vám sanitku nepošlou, dokud jim eh, eh, nezaplatíte převodem peníze. Ten systém rozhodně není harmonizovaný a já říkám, že by harmonizovaný měl být, ale musíme ještě velmi pečlivě zvážit, že ty všechny věci budou spolu fungovat. A další věc, která není úplně zodpovězena, je to, jak skloubíme ty veřejné služby s těmi soukromými službami, protože na jedné straně ty určité služby budou zdarma a některé ne. A já eh, se v tom moc eh, nevyznám. Některé ty služby je možné řešit pouze Eh, po telefonu, tedy eh, v rámci hovoru, ale když ta osoba bude bezvědomí, tak jakým způsobem se bude rozhodovat o tom, jakou službu chce a jakou nechce. Eh, já bych byla ráda, kdyby mi někdo ukázal nějaké zařízení, které bude fungovat tak a tak, když se můj vůz s něčím srazí. A pořád ještě jsem nic takového reálně neviděla. Dále jde o údaje nebo o data, už jsme o tom diskutovali. Posledně, kdo bude mít přístup k těm eh, údajům a jak se budou chránit? Všechny ty otázky podle mě ještě nejsou úplně zodpovězeny. A dále, v té poslední diskusi, eh, jsme se bavili o tom, že jestli bude možné to zařízení vypnout v autě. Můj názor na to se nezměnil. Já si myslím, že by to měl být dobrovolný systém. 2015 je příliš eh, brzy. někdo nehovořil o tom, jestli eh, eh, výrobci s tím vůbec souhlasí, jsou na to připraveni, ale to přece není tak jednoduché. Někdo říkal, že oni to tam prostě namontují, stojí to 30 euro, ale to rozhodně 30 euro v tomto okamžiku není. Ta hodnota je asi 300 euro. Možná, že jednou se podaří to na, ty, na tuto částku snížit a já jsem proto předložil několik pozdělacích návrhů, které říkají, že by to měl být dobrovolný eh, systém. A stejně tak tam eh, hovořím o tom, že je potřeba zvážit otázku nákladů. Možná, že někomu se to nelíbí, ale já si myslím, že to je reálný faktor. Někdo tady nehovoří o výrobcích. Komise eh, by se o to měla postarat, o konzultace s výrobci. Všichni máme v našich zemích výrobce automobilů, já jsem se s nimi spojila a e, tě to vidí jako další nákladovou položku. Já tedy obecně si myslím, že to je e, dobrá věc a nechci bránit e, zavedení těchto věcí, ale ráda bych ještě slyšela konkrétní odpovědi na naše otázky. Společně s panem Hábrem jsme předložili celou řadu návrhů týkajících se interoperability a funkčnosti těch systémů. Myslím, že je to správné. Pokud eh, budeme necesovat zavedení nějaké technologie, tak se musíme postarat, že ta technologie bude fungovat, ale eh, neměli bychom to uspěchat, neměli bychom být v takovém tom legislativním eh, rauši. Musíme to dobře promyslet, je to komplexní věc, vyžaduje si to mm, propojení různých technologií a mechanismů a byli bychom rádi, kdyby to dobře fungovalo, až to jednou zavede. Ta infrastruktura pořád ještě není eh, připravena, nemůžeme zapřáhnout vůz před koně. Měli bychom si promyslet detaily praktického zavedení. A ještě k tomu, co říkalo několik kolegů o tom, že tři země ještě pořád nepodepsaly eh, nějaký eh, papír, ale já jsem nevěděla, že žijeme v době Sovětského svazu, kdy si státy přece nemůžou sami zvolit, co podepsat chtějí a co nechtějí. Nemůžeme je obvinovat. Já si myslím, že je potřeba jim vyhovět tak, aby byli pevně přesvědčeni o tom, že to eh, bude dobře fungovat. Asi mají nějaké důvody, proč eh, s tím svůj eh, souhlas nevyslovili, až nemají důvěru v to, že ten systém bude funkční. Takže je potřeba odpovědi, než ten systém bude moci zavést. Děkuji, paní Fostrová. A nyní od stínových eh, zpravodajů přejdeme k dalším. Paní Gepard, paní Aňu, další eh, by se chtěli vyjádřit. Prosím, paní Gepard. Děkuji. Já si myslím, že bychom se možná měli vrátit k tomu výchozímu bodu, o čem tady vlastně hovoříme protože já, to je dojem, který mám z té dosavadní diskuse. Dochází k řadě nehod a u těch nehod jsou těžce zranění nebo je lehce zranění a jde o to, jak jim co nejrychleji zajistit eh, pomoc. O to jde, hlavně jde. A víme, že teď existují nové technologické eh, možnosti mít systém časného varování, který eh, zprostředkuje ten signál o tom, že došlo k nějaké vážné nehodě, aby na to mohly všechny ty záchranné služby rychle reagovat. To je výchozí bod. A poté, co jsme zjistili, že členské státy eh, nemají eh, nebo nemají úplně vybudované systémy, že by bylo možná dobře předložit evropskou legislativu, abychom ty věci posunuli předu, protože čím dál tím více Eh, evropských občanů cestuje na dovolené za prací eh, přes hranice a pokud dojde k nějaké nehodě, pokud jsou zraní, tak nevědějí, jestli vůbec mají funkční mobil v ruce nebo jsou schopni ho použít, tak eh, nevědí, jak se postarat o rychlou reakci. Možná, že máme linky 112 všude, ale já si, paní Foster, nemyslím, že Eh, eh, existuje nějaký eh, členský stát, který by nějaké osobě, která leží bezvědomí s těžkým zraněním, neposkytla ambulanci. To byste mi mohla takový stát jmenovat. To by mě velmi překvapilo, kdyby něco takového takovému docházelo kdekoliv v Evropské unii. Myslím, že by to úplně odporovalo základním hodnotám Evropské unie. Jak máme odpovědět? Eh, velmi mě zajímala odpověď na tuto otázku. Já eh, bych byla eh, byla nera, velmi narada, kdyby mi někdo podsouval, že jsem příliš naivní. Já si myslím, že ty systémy jsou velmi jednoduché. Nejde o nic jiného, než aby, když v případě nehody, tak aby to auto vyslalo automaticky nějaký signál. Vůbec se s tím nemusí spojovat žádné osobní údaje. dojde k vyslání signálu a někdo by měl zareagovat a nejrychleji tam třeba vyslat nějakou eh, hlídku nebo, eh, nebo pomoc. O nic jiného nejde a nemyslím, že je potřeba to komplikovat. Ty eh, senzory se nainstalují velmi jednoduše, ale je potřeba hlavně připravit ten následný systém, který na ten signál vyslaný senzory bude reagovat ale eh, samotný, eh, samotná technologie komplikovaná není. Eh, víme, že ty signály mohou být různého typu. My se hlavně musíme postarat o to, aby byly kompatibilní. A myslím, že je možné Eh, technicky to eh, zařídit. Myslím, že máme takové problémy, které existovaly před 10 nebo 15 lety, protože eh, dnes ten technologický pokrok je značný. A proto si myslím, že by bylo smysluplné, abychom se omezili na výběr nejjednodušší, nejefektivnější metody, která povede k tomuto varovnání. Rozhodně bychom to neměli přetěžovat příliš velkými komplikacemi, protože to, co je komplikované, eh, by mohlo být eh, <clears throat> neúčinné. Stejně tak eh, nám všem jde, aby ten systém nebyl příliš drahý, protože chceme, aby se budoval do všech nových vozů. A potom budeme moci požadovat, aby od určitého okamžiku bylo možné stanovit tu povinnost to zabudovat a je na expertech, aby nám řekli, který okamžik eh, bude nejlepší. Ale opravdu bych apeloval na to, aby ten systém byl co nejjednodušší a nekomplikoval nikomu eh, zbytečně život. Měli bychom si uvědomit, že eh, základní funkci toho systému je co nejrychlejší zprostředkování pomoci. Myslím, že hlavně by se měl instalovat do automobilu. Teď mi vypadlo eh, slovo eh, motorky. Já jsem trochu nachlazená, trošku mi to eh, komplikuje život. Eh, Eh, v případě motocyklu dochází k tolika vážným nehodám, že si myslím, že bychom se měli zamyslet nad eh, eh, něčím podobným u těch ostatních. O tom nejsem tak přesvědčena, ale u automobilu a motocyklu. Ale i dalších eh, typů, které je možné si vypůjčit, eh, takových sprinterů, by bylo dobře to mm, instalovat. Myslím, že také čím eh, širší bude pokrytí, čím plošnější to bude pokrytí, tím méně nákladné ty systémy budou. I to bychom měli vzít do úvahy. ale podle mě ta ekonomická hlediska nejsou plně určující. Podle mě je důležitější eh, zajistit těm lidem, kteří nejsou schopni eh, se zavolat eh, pomoc, tak jak je zajistit co nejrychlejší poskytnutí. Uh, Mrs. Van Yu, uh, a... Van Yu, pa, a potom pan Salvama. Pani Van Yu, prosím. D'abord, je... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, oběma zpravodajům, kteří dělají vše, co je v jejich silách, dělají maximum pro to, aby tato zpráva nakonec eh, dopadla tak, jak má. Během první diskuze o tomto tématu jsem se vyjadřovala a ukazovala jsem eh, na přístup některých členských států, včetně mé země, pokud je o tento systém e tak jak to navrhuje komise. Konkrétně jde o e, to, že se ještě nepoužívá číslo linka 112. Já jsem narazila na některé pozměňovací návrhy e, svých kolegů, včetně francouzských kolegů, kteří na toto e, navazují. Jsou zde dvě hla, dva hlavní argumenty. Služba e-call by se měla opírat také o soukromou síť, což je v pořádku. My totiž máme skupinu Peugeot, eh, Peugeot Citroën, která se zabývá tímto tématem a zavádění služby 112 také souvisí s určitými náklady. Tyto dva argumenty také souvisí s tím, že musíme zachovat eh, technologickou neutralitu a musíme také bojovat proti těm falešným eh, hlášením. Ale jde o to, že centra tísňového volání se ve Francii vyvíjela pouze málo. Za posledních 30 let se téměř nevyvinula v ve své době byla skvělá, ale potom se nic nedělo. Já bych chtěla poděkovat eh, Evropské komisi za předložený návrh. A přestože tento návrh není ještě ideální, ubírá se skvělým směrem, to je jasné. Celoevropský e-call už z technologického hlediska funguje v devíti zemích, jde se zavádí, zavádí se na eh, E, na základě norm ETSI a CEN a to také umožňuje interoperabilitu mezi jednotlivými zeměmi. Pokud je o e, argument falešných hlášení, normy, které se navrhují, už nyní umožňují rozlišovat klasický e, hovor od hovoru e-call a je také možné zjistit, zda e-call byl spuštěn automaticky nebo manuálně. Francie má navíc eh, jednu z nejvyšších eh, měr těch klasických eh, klasických falešných hlášení, protože jsme téměř neprovedli žádnou informační kampaň o tomto tématu. Zatím to začíná, ale ještě to nebylo úplně dořešeno. Ale je to zvláštní jako argument. Argument, který spočívá v tom, že bychom měli soukromá centra tísňového volání, to také ukazuje, že musíme ještě popřemýšlet nad organizací těchto center. Ve Francii Eh, je jich asi 100, eh, v Německu je jich, myslím, několik set. Souhlasím s tím, co říkala kolegyně z Německa, a tyto centra jsou rozdělena mezi jednotlivé služby. To je neefektivní a také je to velice nákladné. Já se domnívám, že bychom měli tedy spíše investovat do reorganizace těchto center tísového volání. Samozřejmě si musíme stavit také rozumné lhůty, které ještě budeme muset definovat. Nesmíme zapomínat na to, že cena zachráněného života má také určité finanční implikace, ale naším úkolem jako evropského zákonodárce je ukázat, že Evropa má velice výkonný, účinný systém a Evropa musí, může a musí chránit své občany. Musíme mít odvahu k tomu, abychom se neskrývali za nějaké částečné argumenty a snažili se tak eh, odůvodnit eh, nevhodné, neodpovědné volby. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. A pan Savana, již poslední v tomto kolečku. Děkuji. Já chci říct jednu základní věc a, eh, a to je to, proč jsme tady dnes všichni. Jde o to, abychom nejenom Evropu sjednocovali, ale aby Evropa byla pro všechny tím nejlepším místem. Nicméně sdílím do určité míry obavy paní Foster a to je ten pragmatický pohled, to pragmatické vyhodnocení. Já velmi obtížně bych se směřuji s tím, nebo věřím tomu, že jsme vlastně na to připraveni zavést toto do roku 2000, v roce 2015. Takže souhlasím s tou obezřetností, o které hovořila paní Fosterová, že musíme se nad tím skutečně zamýšlet, protože je, já bych osobně rád viděl nejdříve solidní legislativu, eh, která je skutečně spolehlivá a ne jenom něco nedostatečného, co se neosvědčí. Děkuji a děkuji všem, kteří se vyslovili a já bych se sám také rád k tomu vyjádřil eh, a chci poukázat a připomenout kolegům, co se týče připravenosti tohoto systému. Vzhledem k tomu, že máme z roku 2001 směrnici o právech uživatelů telekomunikačních služeb a tam se členské státy shodly na tom, že pro tísňové volání budou připraveni zavést eh, lokalizátor volajícího cestou mobilní sítě. A od toho roku 2001 se mm, s velkými obtížemi rozvíjela ta technologie lokalizace volajícího. A na to navázala potom další směrnice z roku 2009 a tu mám před sebou. Členské státy se zde zavazují Eh, že informaci o lokaci volajícího poskytnou zdarma úřadům, které mají na starosti tísňové volání, jakmile ten uh, hovor uh, je přijat. A to se týká všech hovorů na linku 112. A já bych se chtěl zeptat zejména zástupců komise z DG, eh, kde, jak to vypadá, protože my, když zde hovoříme o těchto e-calls, tak je to doplňková služba, která využívá ještě informace o sběru, informa- teda ještě informace o eh, lokalizaci volajícího, které již existují. Takže se mi zdá, že tady nej, nejsou možná navíc být příliš vysoké nálade, na, náklady, promiňte, nejde o dostupnost těch údajů, ale jak ty údaje, jak s nimi budou, bude nakládáno. Proto chci tady podpořit to, co říkal pan Koch na začátku, že jedna z výhod systému e-call je, že se využují stávající informace z toho, čidla, z toho senzoru v autě v případě eh, nehody a u, většině moder, u většiny moderních aut máme velmi sofistikované airbagy, v některých, někde jich je až 12 v různých místech a ne všechny budou spuštěny při konkrétní nehodě. A uh, bude to v jiné eh, sekvenci, pokud dojde k nárazu ze stranu nebo ze předu. Takže ta informace to z toho čidla, a to jsme viděli ve zprávě eh, paní Sehnalové, eh, to, tak jak nám to ukázala v tom pilotním programu, tam z toho poznají se i skutečně typ nehody a jak je závažná ta nehoda. A to jsou informace, které jsou skutečně nákladné a náročné ke zpracování ale je to, je to velký technologický pokrok, který bychom měli využít a myslíme si, že technologie exi, eh, existuje a ty eh, náklady navíc, navíc k tomu, co se již státy zavázaly, že vynaloží k té univerzální službě, tyto náklady navíc by nemusely být tak velké. Ale je tady celá řada nevyřešených detailů. To je první důležitá věc. Dále souhlasím s návrhem, že by ten systém měl umožnit výrobcům, a ti to již dělají, aby využili tento komunikační systém k dalším eh, informacím. Informací, předávání informací, odtahové služby, opravy, eh, mají tyto eh, tyto eh, soukromé systémy mají velmi sofistikované tísňové volání a měly by se tyto systémy doplňovat a nikoli si bránit. A když, eh, když, je, když se potom ozvete například službě otahvé nebo opravárenské, tak mají také příst, přímý přístup k tísňovému volání. Takže ty, souhlasím s těmi přídatnými službami, ale ty věci jsou velmi důležité a pokud se členské státy shodly na tě, na poskytování těchto služeb zdarma ve všech členských státech. Tady chci navázat na to, co říkala paní Foster. Jednou z výhod toho systému že je to, že když dojde v nějakém odlehlém místě k nehodě, člověk je sám a třeba ztratí vědomí, tak dojde k automatickému spuštění toho systému a na to je navázána i ta lokalizace volajícího. A mě mm, zaujalo, co říkal pan Taylor, Taylor a další, pan Benjen také, jak rozšířit tuto, eh, tuto věc. Když máte sebou mobilní telefon, ať již jedete na moto, motocyklu, nebo jdete pěšky, nebo jedete eh, jedete traktorem, tak ty informace o lokalizaci tam již eh, existují v tom mobilním, v mobilním systému. Myslím si, že tady vlastně máme zastoupeny tři služby komise, měly by být zastoupeny, měli bychom koordinovat jednak technologie v rámci těch automobilů, technologie mobilních služeb a potom transportní infrastrukturu, aby ty informace dostá, eh, dostávala. Nevím, jestli se nám to podaří, ale měli bychom, protože tak bychom ten systém ucelili. Kdo tedy z komise by chtěl eh, začít? Generální ředitelství pro informační společnost společnost, eh, asi první, protože tady je otázka sítí a lokalizace volajícího, informací o tom. Takže pan Dabie, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak říkáte, jsou zde tři služby, které se eh, účastní a spolupracují a to se projevuje v nezbytnosti toho, aby, eh, aby všichni zainteresovaní pracovali paralelně. Pokud mi dovolíte, budu hovořit i za ostatní dvě služby, za komise DG Enterprise. Tam se zaměřují na určitou část služby ECOL. My se zaměřujeme na telekomunikaci, a další generální ředitelství na celý ten řetězec záchranných služeb, veřejnou bezpečnost a otázku těch PSAP. Děkuji oběma zpravodajům za e, práci a také za pozměňující návrhy, které text vyjasní. Byla předložena celá řada otázek komisi a chci říci, že, jak víte, již na tom pracujeme po mnoho let a některé ty otázky, které jsou kladeny, již odpověď mají díky letům spolupráce, výzkumu, výzkumy mezi jednotlivými E, zainteresovanými subjekty, vytváříme společnou platformu. To je otázka například falešných poplachů, otázka osvěty o těchto systémech a tak dále. Z pohledu technologického a standardizace je ta služba připravena k zavedení, ale je zde zároveň potřeba té spolupráce těch tří složek, aby to bylo úspěšně zavedeno. A na tom pracují naše služby. E, dvě otázky konkrétně zde byly položeny. Jaký je, jaká je situace v oblasti lokalizace volajícího od roku 2001. Je to součástí směrnice o univerzální službě ale záviselo to na technických možnostech sítě. Ale nyní po změně z roku 2009 je tato, toto vzniklá povinnost, nicméně situace se liší země od země. Někde je na již operátoři v PSAP vidí eh, místo, odkud volající hová, to je někde, některých zemích, ale pokud jsou to odlehlé oblasti, tak eh, e-call bude přesnější, protože bude to satelitní navigace ve městech. Ten rozdíl nebude tak velký, protože tam je hodně těch základen, těch buněk, ale v odlehlých oblastech to bude daleko přesnější, pokud to půjde přes eh, e-call. V některých zemích již to funguje, to znamená operátoři vidí tu lokalizaci, ale v některých zemích zemích tuto možnost zatím nemají a kolegové z regulatorních služeb a regulatorního rámce se tím zabývají. Pak zde byla otázka, zda by mohla komise více zmínit výsledku té studie, do, studie dopadů, kde jsme se zaměřovali nejenom na údaje, ale ještě předchozí studie zpracovali do toho, tak abychom zjistili všechny náklady telekomunikační v rámci infrastruktury a v rámci vozů a vypočítali jsme výhody, přínosy a náklady a pokud by to bylo povinně zavedeno, tak eh, ten poměr mezi přínosy a náklady je pozitivní. Pokud by to byl dobrovolný přístup, tak eh, tam již ten výsledek pozitivní není. Dopad byl také studován v různých typech eh, nehod, eh, hovořili jsme s výrobci aut a dalšími a my s nimi pracujeme na tom, abychom definovali minimální řešení, minimální tak, které by umožnilo minimální přenos minimálního počtu údajů a které by nemělo velké náklady a dopady na náklady výro, eh, výrobců, náklady PSAP a náklady mm, telekomunikačních společností. Takže taková je situace dosud. And, I mean, those reports are obviously available. We can... Tyto zprávy jsou samozřejmě k dispozici. Myslím si, že kolegové už si stejně přečetli. Paní Fosterová se zmiňovala o tom, o nákladech. Nevím, zda máte k dispozici údaje, mohl byste se zmínit o odhadech, které máte, které se týkají za, zavádění tohoto uh, zařízení do automobilů? Ano, samozřejmě. Nejprve bych chtěl říct, že takovéto odhady jsou vždycky obtížné, protože my jsme v tržním prostředí a někdy Eh, dodavatelé ještě nejsou eh, ve fázi, nejsou schopní eh, dodat tyto, toto, tyto údaje. Chci říct, že tato technologie už existuje, už to bylo zapracováno do některých vozidel a prostřednictvím pilotního projektu HERO jsme toto také zaznamenali. Takže existují některé země, kde už jsou schopni přijímat tyto hovory e-call. Když hovoříme o různých Eh, různých eh, dodavatelích. Ty náklady by mohly být mezi 50 a 60 eury, eh, což by souviselo také s, úspor, s úsporami z rozsahu. Zaváděli, zabývali jsme se integrací do různých vozidel a máme také multiplikační faktor 3. V dokumentu se tedy domníváme, posouzení dopadů se domníváme, že za, zapracování těchto zařízení do vozidel bude stát mezi 50 a 60 eur, takže navíc by to mohlo stát eh, každé vozidlo o 180 euro více. Tyto náklady nejsou dobrovolné, bude se na to povinné zavádění a bude to také transparentní pro uživatel. Bude to tedy součást eh, celkových nákladů na vozidlo. Stejně tak je to nyní u airbagů. Nikdo neví, kolik přesně ho stojí airbagy ve vozidle, neví, kolik přesně ho stojí bezpečnostní pásy a nebude se tedy ani přesně vidět, kolik eh, bude stát e-call. Chcete k tomu ještě za DG Move něco dodat? Ne? Dobře tedy. Takže děkuji. A nyní se obracím eh, na europoslance. Máte ještě nějaké další otázky na komisi? Paní Fosterová, prosím. Ano? Já nechci být nezdvořila, pane předsedo. Ale komise samozřejmě eh, nám bude dodávat zprávy, ale co nám komise říká? Komise říká, že Politikové musí diskutovat tyto otázky eh, podrobně. My tak, mm, také postupujeme, protože jednáme s průmyslovým sektorem. To je pro nás velice důležité. A my jsme dostali číslo, eh, které se týká zavádění nějaké technologie. Komise potom jedná se stejným průmyslovým sektorem, ale dostane číslo, které je úplně odlišné. Takže jak eh, my víme, že ta vaše čísla jsou správná, protože já jsem jednala s několika společnostmi za různé období a jak už jsem říkala, jasně, během svých poznámek, když se něco zavádí postupně, samozřejmě čím víc toho bude vyrobeno, tím se bude ta cena snižovat. Ale co nám říká promysl na začátku? Říkají nám, že na začátku minimálně to bude 300 eur. Že minimálně ta částka bude takováto, když se to bude zavádět. Není to 30 ani 50 eur, ale je to podstatně velký rozdíl. A Toto bude znamenat také náklady pro průmyslový sektor. Vy se samozřejmě uh, může, vy na to můžete nahlížet tak a říct, že se to pouze, že si to ztratí v té ceně celého vozidla. Ale my obchodujeme všude, po celém světě. A my tady musíme zohlednit všechno. Nemůžeme říci, že je to v pořádku, protože je to pouze několik eur. Já si myslím, že neberete dostatečně vážně celkovou cenu, eh, náklady, které to bude mít pro průmyslový sektor, který je velice důležitý v EU a také v globálním měřítku. Děkuji. Já to nechci uh, znovu otevírat. Já myslím, že nejlepší bude, když nám pošlete vaše údaje. Mimochodem mám tady údaje od průmyslového sektoru, ten dokument byl rozeslán. Ne, já jsem k tomu chtěl pouze říct jednu věc. Když hovořím o nákladech, které jsme dostali, o čísle, které jsme dostali od průmyslového sektoru, už jsem vysvětloval, že je obtížné dostat eh, nějaké konkrétní číslo od všech zúčastněných stran. My jsme mimochodem eh, získali tato čísla eh, od výrobců automobilů, tedy od průmyslového sektoru a v posouzení dopadu vysvětlujeme, jak jsme dostali toto konečné řešení, toto číslo. My jsme samozřejmě zvážili náklady, které nám dodali dodavatelé, ale automobilovém sektoru někde dochází k tomu, že se navyšují náklady, když se hováří o možném zavádění této technologie do vozidel. My jsme tedy provedli kritickou analýzu, zohlednili jsme také různé dodavatele a tak dále. A v posouzení dopadu najdete jednu kapitolu, která se přímo tímto podrobně zabývá. Děkuji. Dobře. Já myslím si, že nejlepší bude, když znovu rozešlete vaše odhady a jsem si jist, eh, že paní Fosterová další si to podrobně pročtou. Dobře, takže nyní bych vyzval znovu dva zpravodaje, aby to zhrnuli, pokud chtějí, pokud eh, jsou připraveni. A také bych chtěl připomenout, že další fáze celého toho procesu, jsem si jist, že budeme eh, spolupracovat na pozměňovacích návrzích, ale chci říci, že 19. června v úterý proběhne konečné hlasování. Takové datum zatím máme. A myslím, že pozměňovací návrhy by měly být eh, projednány ještě do té doby. Takže paní Sehnalová potom pan Koch. Paní Sehnalová má slovo. Děkuji, já budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat jak všem stínovým zpravodajům, tak kolegům, tak samozřejmě komisi eh, za stanoviska, za vysvětlení eh, různých pozměňujících návrhů, samozřejmě jak za ta stanoviska podpůrná, tak eh, za ta, která byla trošku kontroverznější, ale jak bylo řečeno, ta zpráva je velmi komplexní, zahrnuje různé, různé oblasti, takže já se opravdu budu těšit na další spolupráci, na kompromisní návrhy a myslím, že se dobereme opravdu dobré, dobré zprávy. To doufám. Mr. Koch. Pan Koch. I já děkuji za tuto velmi živou eh, diskusi. Já myslím, že je možné to zrovna tři aspekty. Dostupnost, eh, spuštění těch systémů a eh, zamezení zneužívání. To jsou dobré praktické přístupy, Myslím, že je možné říci, že to eh, určující je, je použití eh, airbagu. Nemůže to jenom být, že do něčeho narazíte, ale eh, v tom autě například musí dojít k nějaké situaci, která potom bude spouštěčem toho, toho tísňového volání. Myslím, že je možné takové technické řešení zajistit. Já se samozřejmě těším na další spolupráci s vámi. Já eh, bych chtěl poděkovat všem, eh, kteří se zúčastnili, našim eh, stínovým spravodajům i stínovým spravodajům, zástupcům komise. Těšíme se na naše další zasedání, kde budeme zvažovat kompromisní pozměňovací návrhy a potom proběhne hlasování. Je to zpráva z vlastní iniciativy z tohoto výboru, takže to bude politická zpráva pro oba výbory a potom Eh, uvidíme, eh, co s tím, jak s tím komise eh, naloží, jak, jaké předloží návrhy prováděcích opatření. A tím vám tedy děkuji, tím končím naše společné zasedání. Děkuji panu Serikemu, místo výboru pro dopravu a cestovní ruch. My, tedy výbor pro vnitřní trh, bude pokračovat ve tři hodině. Budeme se zabývat zprávou pana Tarabely o zadávání veřejných zakázek takže se těším na tři hodiny.